Milí kolegové, milé kolegyně, a náleží mi ta čest zahájit dnešní zasedání a takže já e, řeknu pár bodů, potom pár Rubik si vezme slovo, protože ten má na starosti slyšení a poté bude pokračovat. A za prvé nás čeká přijetí pořadu programu, nevím, zda někdo má nějakou připomínku k tomuto programu? Pokud ne, tak přejdeme k druhému bodu programu, což jsou oznámení předsednictví, předsedy. Jako vždy máte eh, jazyky, které jsou k dispozici ve všech kabinách a také bych vás chtěla poinformovat, že eh, naš, naše schůze eh, rozpočtového výboru je vysílána na webu. A než dám slovo panu Rubikovi, tak také dovolte, abych přivítala skupinu mladých Němců eh, z Federální rady eh, pro mládež. Vítejte. A eh, já Eh, předpokládám, že jste přišli, abyste si vyslechli právě dnešní zasedání eh, o mladých eh, podnikatelích a je to velice vhodné, že přišli jste ve správnou chvíli, protože zrovna budeme mluvit o mladých lidech. A teď dám slovo panu Rubikovi, který bude moderovat ten důležitý bod dnešního mm, dopoledne, což je slyšení, které se týká mladých podnikatelů. Děkuji. Srdečně děkuji paní předsedající. Myslím, že pro nás, pro všechny je velkou radostí, že dnes máme možnost tady uspořádat to slyšení na téma Erasmus pro mladé podnikatele. Ten program je pro nás v parlamentu právě teď v době, kdy je mezi mladými tak velká nezaměstnanost prioritou, velkou prioritou v rozpočtovém výboru, tedy tady u nás. Jako pilotní projekt jsme v roce 2008 odstartovali tenhle projekt, který je zatím mezičase už velice úspěšní. Děluji i kolegovi Bytelovi za to, že se velice aktivně spolupodílel. Především mám radost toho, že mohu přivítat kolegu Kreutzmana, který jako, kolegu Kreutzmana, který jako spolu zpravodaj se o ten program staral a hned teď bych mu rád předal slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, milí návštěvníci Evropského parlamentu. Srdečně chci poděkovat za pozvání do rozpočtového výboru. Jsem velice rád, že vám mohu říct něco k tomu programu Erasmus pro mladé podnikatele. Z mého pohledu zpravodaje je to projekt velice důležitý a zdárný. Za prvé něco málo ke kosme, to je zkratka, která je pod, symbolizuje podporný program pro podnikatele střední a malé. 20. června jsme dosáhli finální dohody s radou. Velice mě těší, že tento program nadále bude podporovat střední stav, růst a pracovní místa. Právě v aktuální krize, kdy v některých zemích konjunktura upadá, mnoho lidí je bez práce, může úloha středního stavu sehrát pozitivní roli, nedocenitelnou. První a jediný zatím program pro střední a malé podniky. Kosme hraje důležitou roli, jsou tady konkrétní opatření k financování, opatření vedoucí k odbourání byrokracie a podpora podnikatelských aktivit. Kosme pro roky 2014 a 2020 bude nadále financováno z rozpočtu a má celkový rozpočet 2,03 miliardy er, eur. Původně komise stanovila 2,3 miliardy, ale bohužel i tady se kráčilo na nesprávném místě. Všichni známe diskusy s radou a proto i program COSME bohužel musí víc méně prostředky. Podpora podnikatelství znamená programy mobility pro mladé podnikatele, předávání know-how, vývoj schopností a rozvoj schopností v oblasti technologie a podnikového hospodářství. To všecko je Erasmus pro mladé podnikatele. Koby se přitom chtěla obecnější formulaci a pro sedm let, příštích sedm let se větší flexibilitu. To se týká například i názvu samotného. Komise nás ale ujistila, že opatření Erasmus pro mladé podnikatele bude pokračovat v každém případě. Jsem rád, že dosavadní pilotní projekt tím poprvé získal solidní právní bázi a bude existovat příštích sedm let. Erasmus pro mladé podnikatele vznikl v roce 2009, kolega Rubik už to řekl a osvědčil se jako velice úspěšný. Září, do září 2012 jsme měli víc než 400 přihlášek mladých podnikatelů. Jak pro mladé, tak pro skučené podnikatele tím vznikla situace, kdy si mohou vyměňovat zkušenosti a rozšiřovat své horizonty. Konkrétně v textu Kosme to znamená, cituji, komise podporuje opatření pro mobilitu mladých podnikatelů. To se opírá o pozměňovací návrh mého váženého kolegy Rubiga. Jde tady o to, že komise může, ale nemusí podporovat. Parlament by samozřejmě byl rád, aby ta formulace komisi zavazovala, ale museli jsme se shodnout na této měkčí formulace, aby komise v příštím období měla dostatečnou flexibilitu a byla připravena na všechno. Rozpočet na podporu podnikatelských eh, aktivit v rámci COSME je 2,5 celkového rozpočtu z těch 2,03 miliard, je to tedy zhruba 51 milionů. To je však pouze indikativní suma. Komise v téhle oblasti může přidělit i více peněz ale kdyby se tahle indikativní suma měla o víc než 5%, tedy o víc než 102 milionů zvýšit, tak by to muselo učinit v rámci aktů v přenesené pravomoci, to znamená, že parlament by to mohl vetovat. Ale s ohledem na to, že prostředků je spíš málo, je tohle spíš nepravděpodobné. Formulace v kosme znamená, že my jako parlament uh, musíme využít své možnosti v každoročním rozpočtovém řízení, abychom skutečně vyčerpali všechny možnosti a poskytli tomu programu dost peněz. Především v době, kdy je vysoká nezaměstnanost mladých lidí, je takovýhle perspektivní program skutečně důležitý. Chci prostě dodat, že mladí lidé dnes mají a musí mít šanci, musíme podporovat jejich samostatné podnikání ve srovnání se Spojenými státy hlavně v některých členských státech i v Německu. Je to v podstatě zlomek možného a tohle je velká šance. A pokud by Evropská unie zdá se být lidem příliš vzdálená, tak tohle je šance, jak by se mohla přiblížit. Přesně tyhle podpůrné programy to jsou. To je něco, na co si člověk vzpomene, když eh, si chce upamatovat na něco pozitivní. Proto pan kolega Rubik a vy všichni v tomto výboru byste každoročně měli dbát na to, aby ten program nepřišel zkrátka. Naopak, vzdor tomu, že peněz je míň, bylo by záhodno ho dokonce rozšiřovat. Děkuji. Jako Děkuji, pane kolego Krojcmane. Chtěl bych ještě dodat, že jako vždy je toto veřejné zasedání, které se webstreamuje, to znamená, že je možno ho živě sledovat na internetu. Prosím všechny řečníky podle možnosti, aby hovořili v svém vlastním rodném mateřském jazyce. Máme spis k tomuto bodu programu, který je v sálu k dispozici, celá ta složka. Dostávám se k prvnímu hostovi, to je pan Christian Weinberger, který zastupuje Evropskou komisi DG Enterprise. Pan Warberger je jeden z předních odborníků v Evropské komisi, je hlavním poradcem pro politiku v oblasti podnikání malých a středních podniků. Vždycky nás podporoval za to Christianovi patří dík a teď ho prosím o slovo. Prosím. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, děkuji pane předsedo. Je to pro mě velká podsta, že jste mě pozvali do Evropského parlamentu, abych zde podal zprávu eh, po té, co již uběhlo několik eh, let Eh, tohoto programu, abych vám řekl, jaké jsou výsledky a úspěchy tohoto programu. Víte, že COSME to je tedy ten, ten finanční rámec a potom máme i tedy ten um, ekonomický rámec, což je ten Small Business Act a mm, Erasmus to je jedna z aktivit, kterou eh, jsme přijali v roce 2008 v souvislosti se Small Business Act a jsem velice rád, že místo předseda Tajány, když byl jmenován do funkce, tak velice záhy poté, co byl jmenován, tak přijel do Štrasburku a vyjádřil podporu tomuto programu a pořád ještě i tento program nadále velice podporuje. Jak správně říkáte, je to něco, co má konkrétní dopad pro evropské občany a to je něco, co bychom v zásadě měli eh, provádět i do budoucna. Dovolte, abych vám řekl, co trochu nás zneklidňuje na tomto programu. Nejprve velice stručně řeknu, jak to funguje, poté mm, eh, potom budu hovořit o, výs- o cílech, výsledcích a poté hlavní závěry a eh, jak pokračovat. Takže jak toto funguje? Ano, záměrem je usnadnit výměny zkušeností znalostí a vytvářet sítě nových podnikatelů. Eh, to znamená, že eh, i budou moci tedy hostovat v jiných zemích. A když tedy takový mladý hm, podnikatel jede tedy do nějaké cizí země, tak tam zůstane určitou dobu, 1 na 6 měsíců a vlastně na rozdíl od eh, studentských programů, Erasmus, ten asi dobře znáte, tak zde to, to není asymetrická výměna, to je symetrické. To znamená, je to e, e, situace tedy e, mezi tím, který ho tam, který ho tam tedy přijme a tím, který tam přijede, takže tam musí v podstatě strávit pět hodin týdně a ten nový podnikatel potom musí tedy i podat zprávu, jak to tam fungovalo. Cílem je, mm, abychom mm, pomáhali mladým podnikatelům eh, začínat se svými firmami a mm, aby, jak říkal pan Krolicman, aby mladí lidé mohli úspěšně hned začít podnikat, nejenom aby přišli s nějakým nápadem, který chtějí realizovat, ne, ale aby mohli diskutovat se zkušeným podnikatelem a s tím zkušeným podnikatelem se poradit, jak začít podnikat, protože zde bychom chtěli snížit počet potom těch krachů, těch malých firm. Dále má to samozřejmě i velké výhody pro toho hostitele, protože se mu internacionalizuje jeho činnost, přijímá tam tedy eh, eh, cizince a potom i je to důležité pro inovace, poněvadž ten mladý podnikatel tam přijede s novými nápady například a mm, třeba mu pomůže eh, vyvíjet nové služby, nové produkty, otevírat nové perspektivy na nových trzích. Takže celkový cíl je zvýšit konkurenceschopnost. Tento slide vám ukazuje, jak to funguje vlastně. To jsou ti podnikatelé, kteří eh, eh, eh, jsou předmětem této výměny a o, zde vidíte, i zde máme celou řadu různých zprostředkovatelských organizací v Evropě, asi 150 jich je. To jsou organizace, které eh, mm, organizují tyto výměny. A později detailně popíši, co dělají. A teď chci zdůraznit na dalším tomto slajdu, jaké jsou hlavní výhody. Samozřejmě pro ty nové mladé podnikatele, tak to je získání zkušeností a získání zkušeností či rady získává od mm, toho zkušeného podnikatele seznámí se s mezinárodním kontextem, s novými trhy, ale také je schopen začít pracovat na svém podnikatelském plánu. Možná pro toho hostitele ty výhody nejsou tak evidentní, ale vlastně i ti hostitelé mají velký zájem o tyto výměny, protože díky tomu posilují i své znalosti o mezinárodních trzích. V podstatě mm, i mm, ten, kdo tam přijede tedy na zkušenost, tak jim pomáhá eh, rozvíjet eh, činnost na mezinárodních trzích a vytváří se mezi nimi partnerské vztahy. Asi 50% potom zůstává v kontaktu po té, co skončila tato výměna, tato stáž. A jak to tady funguje? Krok jedna, to je žádost, eh, kterou podají tedy oba podnikatelé, třeba jeden ve Španělsku, jeden v Německu, tedy oba tedy online eh, se přihlásí, vyjádří eh, žádost, potom je to tedy prověřeno tou zprostředkovatelskou organizací a pokud splní požadavky, a, takže mm, skutečně ten, eh, to kritérium musí být, že je tam seriózní zájem. Ne, že ten mladý člověk řekne, já jsem bez práce a tak něco zkusím. Ne, skutečně musí to být seriózní zájem eh, na straně eh, toho mladého podnikatele, který chce začít podnikat seriózně nebo již začal a mm, další krok je, že se eh, tedy eh, tam eh, začne vyhledávat v tom elektronickém katalogu, kdo by byl ten vhodný partner v té cílové zemi zájmu a ta zprostředkovatelská organizace může i v podstatě přistoupit k určitému tedy vyhledávání a vybírání, ale ten systém to dělá automaticky, to znamená každý, každý, každý druhý týden, jedno za 14 dní, tedy dostanou informaci, kdo by případně byl ten vhodný partner. A krok tři, to je e, uzavření smlouvy, to znamená, že třeba se dohodnout na cíli, na délku té stáže, na délce té stáže, na obsahu a potom i e, je tam dokument, kde se obě strany zaváží k určitým věcem. A e, krok číslo čtyři, to je pobyt v zahraničí, jak jsem řekl, jeden až šest měsíců většinou. A samozřejmě i eh, tam, eh, tam eh, tedy se mu dostane určité podpory, třeba tady tomu mladému Španělovi se dostane podpory ze strany té zprostředkovatelské organizace, případně kdyby se dostal do nějakých potíží. A potom feedback, mechanismus zpětné vazby, Mm, to znamená, každý účastník potom musí e, odpovědět na dotazník, e, tam odpovědět, co, se, e, co z toho měl za výhodu a potom samozřejmě konečná platba, to znamená, mm, dostanou určitý příspěvek ti noví Podnikatelé dostanou určitý příspěvek na e, tedy výlohy, cestovní výlohy, na diety. To samozřejmě se liší podle toho, jaké jsou náklady v dané té cílové zemi. Je to mm, asi mm, za měsíc e, mm, maximálně 1500 euro. Abych to e, shodnul, takže Eh, důležité jsou tam ty dva partneři, tedy ten hostitel a ten mladý podnikatel, který má zájem, potom ta eh, zprostředkovatelská organizace, ten zprostředkovatel. A mm, potom na evropské úrovni máme jednu podpůrnou kancelář, která koordinuje všechny administrativní záležitosti. Rovněž i mm, si vyslechneme prezentaci eh, od tohoto podpůrného úřadu, který nyní Eh, eh, provozuje Eurochambers. Takže eh, a komise samozřejmě tam má na starosti tu všeobecnou koordinaci a finanční řízení. Takže čtyři kroky, abych to shrnul. Žádost online, za druhé vyhledání vhodných partnerů, potom uzavření smlouvy, pobyt v zahraničí a zpětná vazba feedback. A nyní, proč to děláme, jaké jsou naše Eh, očekávané výsledky. Samozřejmě zde existuje eh, řada výhod eh, na tomto programu. Za prvé na té provozní úrovni rozpočet, který teď máme, umožní asi 500 až 700 výměn ročně v této fázi. To je první cíl, kterého chceme dosáhnout na začátku. Během pilotní fáze to byly mm, Eh, nejprve jsme tady měli pilotní programy, potom se dostalo, eh, zaběhlo eh, asi na, tento, na tuto úroveň. Samozřejmě prostřednictvím toho chceme podporovat eh, zakládání podniků a eh, hodnocení nám ukázalo, že, asi, že je tady asi 20% eh, hm, úspěšnost, kdy začnou skutečně hm, podnikat, založí si firmy. Potom chceme zlepšit i kvalitu těchto podniků, také se nám ukázalo, že podnikatelé potom mají větší sebedůvěru po té, co byli na té stáži tak si více věří. Chceme i zvýšit mezinárodní eh, činnost, přeshraniční činnost, 50% eh, zůstane v kontaktu a 5% těch hostitelů eh, se rozhodne po té stáži, že také začnou podnikat přes hranice. A také i chceme přispět k vytvoření nových pracovních míst. Víme, že v průměru ty nové podniky eh, vytvoří 1,4 milionu pracovních míst ročně, takže to je zásadní tedy mít více nových podniků, protože to znamená více pracovních míst. Již jsem zmínil, eh, eh, ty, mm, kolik, kolika se jim to nepodaří a potom více inovace, více než 50% těch hostitelů eh, řeklo, že poté, po těch stážích, co tam byl ten mladý podnikatel, že začali lépe inovovat. Dále Teď eh, po těch pěti letech, co to funguje, eh, budeme analyzovat eh, ještě více naše výsledky, ale původní záměr se daří, protože se nám ukazuje, že ten potenciál je skutečně vysoký a že ta částka na jedno pracovní místo, které se takto vytvoří, tak to je velice konkurenceschopné, je to mm, nižší než 10 000 euro. Takže vidíte, že i v tomto smyslu tento program je, ukazuje, že eh, peníze jsou eh, vynakládány efektivně. Výsledky velice stručně. Tu tabulku si můžete ještě prostudovat. Máme asi 7 tisíc podnikatelů nyní, o které jde, a asi 50 mm, mm, mm, eh, žádostí se zamítne, to znamená, kteří nesplní kritéria. Ne, pardon, 15 15 a ostatní jsou úspěšní, dostanou se do toho registru. Tento slide vám ukazuje, že eh, zde došlo k prudkému nárůstu eh, těch eh, vztahů, které se naváží takto. To je důležité, nejenom ta registrace, ale ty vztahy, aby se navázaly. A, takže máme mm, stálý nárůst, kontinuální nárůst, asi 1400 e, vztahů celkem, které byly e, e, vytvořeny a to znamená, že mm, zde došlo tedy k, té úspěšné, k úspěšnému zapojení do programu a potom plnění, to je ta oranžová čára, když takže asi teď v, této, v tomto okamžiku je to 280 e, vztahů, hm, které e, jsou v běhu. To znamená 280 těch mladých podnikatelů je někde u nějakého hostitele. To je ta oranžová čára. Každý týden máme asi 50 až 70 registrací. E, a ty registrace jsou z různých států a také i ta, ty cílové země jsou velice rozličné. Vidíte, že to je dost eh, nerovnoměrně rozloženo. Tady velký zájem eh, je o Spojené království. To je asi kvůli eh, jazykové, mm, jazykovým záležitostem, takže hodně má zájem do, jet do Spojeného království a i ze Spojeného království máme zájem a pak následuje Německo a potom obvykle, jako obvykle, Eh, eh, jde to podle velikosti Francie, Itálie, Španělsko, Nizemsko také, na tom dobře Švédsko, Belgie, Rakousko. Takže o ty je zájem. Je zde i velký zájem eh, i především o ty velké země, protože ty malé země často nemají dobrou propagaci. A na dalším slajdu také uvidíte, že zde máme obrovské rozdíly, co se týče efektivity těch zprostředkovatelů které eh, propojují ty partnery. Tady vidíte víceméně eh, eh, jejich efektivitu, tak velice efektivní třeba jsou tři, asi tak nejvíce, ale nám jde o to, aby všichni ty zprostředkovatelé fungovali stejně. Potom celá řada sektorů, o které jde, jak vidíte, především služby, služby, což je i v souladu s eh, tou eh, podnikatelskou činností, do které se vrhají mladí podnikatelé, takže eh, služby. A v podstatě to odpovídá realitě. Také i vidíme nové podnikatele, kteří mají i dost dobrou zkušenost. Jak vidíte, více než 50% má již za sebou rok eh, nějaké pracovní zkušenosti a eh, Eh, takže jsou to v podstatě mladí podnikatelé, kteří eh, začali podnikat poprvé, ale někteří 10% již má za sebou až 10 eh, let zkušenosti, nějaké pracovní zkušenosti. Struktura těch, takže, takže mm, vidíte, že 10% to je jeden zaměst, má jednoho zaměstnance a to je tedy největší podíl a když se podíváte na zdroj informací o tomto programu, tak vidíme, že ty zprostředkovatelské organizace mm, zde mají největší podíl, takže dělají propagaci a dělají to dobře. A potom máme webovskou stránku také e, a e, sociální sítě, sociální média také. Používáme feedback jak vidíte, zde má, mm, máme velice pozitivní feedback, především od mladých podnikatelů. 95% říká, že ano, že to bylo velice užitečné jako zkušenost. A eh, takže eh, ta, mm, nahoře ta čára, to je velice tedy užitečné eh, podle nich a i dole na té tabulce, tam to asi nepřečtete, ale tam Eh, ukazujeme, že hodně z nich řeklo, že chce začít podnikat a hned po té, co se vrátí ze stáže, ale i dost velký počet z nich nahlásilo, že až v příštích 12 měsících. Dále hostitele. Vidíte, že opět vysoká míra spokojenosti. Eh, do určité míry, míry je to překvapivé, protože oni eh, v podstatě za to nedostali žádnou odměnu, to jsou dobrovolníci, ale i přesto jsou spokojeni s výsledkem. To znamená, že ten program splňuje potřeby a když se podíváte na tento slide, tak také uvidíte, že hlavní činnosti, eh, eh, které dělají u těch hostitelů, je tedy mm, mm, mm, výzkum trhu, plánování, tedy podnikatelské záměry a podobně. A vidíte, že zde došlo k obrovskému nárůstu eh, těchto výměn a vidíte, že na začátku to bylo nízké číslo a teď skutečně, co, když se ten program zaběhl, což je možné se stávajícím rozpočtem, tak došlo ke zvýšení a samozřejmě bez rozpočtu by to nešlo. A to v podstatě vidíte i na posledním slajdu. Mm, takže eh, každý rok vypisujeme výběrové řízení Eh, musíme z rozpočtových důvodů každý rok eh, a eh, deadline, tedy termín, je před dvěma dny, 5 milionů euro, které jsou k dispozici, dostali jsme 91 návrhu a žádosti o financování ve výši 35 milionů a i kdybychom odečetli z toho, že hm, asi řada z nich nesplní kvalitativní kritéria a kdyby tedy polovina se kvalifikovala jenom, tak by to znamenalo, že nebudeme vůbec schopni uspokojit všechny žádosti, což je škoda, eh, poněvadž nám jde o zlepšení eh, schopností podnikat, zakládat firmy, takže budeme ještě vyjednávat a uvidíme, zda dostaneme eh, zvýšený rozpočet. Schrnu. Za prvé, tato koncepce se, se ukázala jako úspěšná, nebylo to snadné na začátku, museli jsme překonat řadu potíží, jako vždycky, když chcete realizovat nějaké myšlenky, to je něco, jako když začínáte podnikat, máte nějaký nápad, ale pak se to musí převést do praxe, ale eh, Ukázalo se, že to byl dobrý nápad, máme vynikající feedback od obou eh, kategorií partnerů a potom i eh, má to přímý dopad na konkurenceschopnost eh, díky zvýšené inovaci a internacionalizaci. Potom máme i pozitivní zprávu, hm, která vyhodnocuje tento program. Máme dobrý základ do budoucna a i, i tím přímo vlastně řešíme nezaměstnanost mládeže poněvadž toto poskytuje podporu eh, lidem, aby mohli začít podnikat, zakládat firmy a vlastně i posléze vytvářet nová pracovní místa pro jiné. Jaké jsou naše problémy, výzvy? Za prvé, eh, velké rozdíly, co se týče výkonnosti těch zprostředkovatelů, takže musíme na tom pracovat tak, aby tyto zprostředkovatelské eh, organizace splňovaly standardy, vytvořili jsme pro ně manuál těchto standardů a v září eh, přijdeme s iniciativou eh, etického kodexu, Code of Conduct, aby ty organizace věděly, co se od nich očekává a aby i ty, které si nevedou tak dobře, tak aby byly schopny plnit své závazky, protože vždycky jde o spolupráci. Zprostředkovatelské organizace nemohou nic dělat izolovaně. Vždycky je třeba spolupracovat a musí být tedy motivovány tak, aby ty, které jsou na tom nejhůře, zvýšily kvalitu své práce. Dále do určité míry i musíme eh, jaksi eh, dosáhnout na určitou kritickou masu mm, mm, samozřejmě ne všechna očekávání lze splnit, protože zde máme problémy s rozpočtem samozřejmě a potom i e, e, lidské zdroje jsou limitovány, jak víte, i e, komise teď krátí svoje lidské zdroje a takže samozřejmě to je obtížné v tomto okamžiku, když naopak chceme takovéto programy rozšiřovat. A další skupina problémů musíme zajistit, eh, že ty zprostředkovatele, ti zprostředkovatele eh, mm, dobře se naučí pracovat, eh, že budou mít nezbytné dovednosti a i mm, to znamená především pro ty nové zprostředkovatelské organizace zaškolení. Dále mm, nemáme národní koordinátory a skutečně to je potřeba, protože jde o skutečně evropský program. Takže Eh, zatím nemáme nikoho, kdo by se ujal této role, tak uvidíme do budoucna. Dále je zde citlivá rovnováha mezi eh, propagací, eh, kterou musíme zlepšit a je těžké potom vlastně nalézat ty správné partnery, provést ten matching a také i musíme nastavit správně mediální mix. A nyní se blížím k závěru. Do budoucna. Jak do budoucna, jak jste již slyšeli, Erasmus je nyní součástí programu COSME, je tam plně integrován, tedy na program COSME se alokuje rozpočet a doufám, že se nám podaří díky vyjednávání zvýšit rozpočet a e, zmínil jsem již tedy e, ten plán. Dále chceme externalizovat tento program i směrem na agentury. E, Máme zde Evropskou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace, takže ta by se měla ujmout tohoto programu na začátku příštího roku, ale i přesto budeme mít zvláštní podpůrný úřad, který bude podporovat každodenní chod tohoto programu a e, doufáme, že i e, se nám podaří zvýšit synergický efekt tím, že budeme outsourcovat nebo externalizovat e, a samozřejmě zatím ale neplánujeme tedy e, žádné sloučení s EN, protože tady jde o to, že musíme mít tým, který má ty správné dovednosti. Dále i plánujeme task force, e, která bude vyhodnocovat možné alternativy, co zlepšit, která bude i e, detekovat, analyzovat nedostatky a především bude i e, tedy e, vytvářet doporučení. Jde nám o 10 tisíc e, výměn každý rok, to je náš cíl do roku 2020 a to není tak daleko, kdežto ten rozpočet nám umožňuje pouze 2 tisíce výměn za rok ale samozřejmě tam jde o to nejenom zvyšovat prostředky, ale především efektivně využívat stávající prostředky a eh, já, eh, my předložíme k tomu zprávu v druhém čtvrtletí 2014, tak doufám, že jste si udělali náhled na tento program a doufám, že eh, můžeme konstatovat s uspokojením, že zde existuje dobrá spolupráce s Evropským parlamentem, který nás podporuje v tomto ku prospěchu mladých podnikatelů a zvýšení zaměstnanosti v celé Evropě. Děkuji. Uh, Děkuji. Otázky budou až po všech příspěvcích, takže další je paní Mikaela Pantini, která je hostitelskou podnikatelkou ve firmě Viaggi Architektura v Matera v Itálii. Účastní se tohoto projektu a teď vás prosím, paní Mikaelo, abyste se chopila slova, zmáčkněte prosím knoflík a budeme poslouchat. Uh, good morning. Dobré ráno. Děkuji za pozvání. Takže my sídlíme v Mateře v Itálii, Eh, začátku jsme se stavěli poněkud váhavě k tomuto podnikatelskému Erasmu, neboť jsme nespatřovali nějaký bezprostřední prospěch nebo zisk pro naši společnost. Začali jsme asi před rokem a půl s prvním podnikatelem, který eh, přišel do Materi, do Itálii, kde je skoro 40 procentní nezaměstnanost mezi mladými. Je to malé městečko, které má 55 tisíc obyvatel. Je to eh, také eh, místo, které je chráněno UNESCO jakožto památková zóna. A rozpočet byl dost nízký. Oni dostávali asi 800 eur měsíčně z tohoto projektu. Přesto mohli naprosto v pohodě eh, za toto vyžít, protože ubytování stálo asi 200 eur, takže nepotřebovali se žádným způsobem, nepotřebovali jsme integraci s jinými fondy. Eh, naše městečko je stále více mezinárodní, buduje se také nový univerzitní kampus pro zahraniční univerzitní studenty a jsme kandidáty na Evropské město kultury na rok 2019. Ale co se snažím ilustrovat tím tedy, že to je malé město, protože v tak malém město, mě, místě nebo městě, obci, měli všichni možnost se úplně, in, plně integrovat do sociálního života městečka a to plní důležitou úlohu. Malé městečko znamená, že žili a pracovali s námi všemi velmi těsně, měli jen, jenom asi eh, vždycky pět minut eh, chůze na eh, působiště. Byli to tři cizinci, kteří poznali Itálii a Materu velmi dobře. A tedy naším základní oblastí činnosti je prodej cestovních, eh, jsme v podstatě cestovní agentura online, čili máme 20 až 50 lidí, často používáme outsourcing, ale přímo v kancelářích máme pouze 3 lidi. A spolupracujeme například s Vyžady Architektura, což je jakási cestovní agentura pro architekty, urbanitely, ehm, to je, tam máme jeden základní projekt eh, pro vizuální podporu eh, Itálie, to se jmenuje Can't Forget Italy a dva z našich eh, podnikatelů se účastnili těch dvou posledních projektů, byli z Holandska, Maďarska a Švédska. První kandidát byl Kasper Daniel Diederek z Nizozemska, asi šest měsíců pracoval v našich kancelářích a chtěl začít podnikat v oblasti jakéhosi cestování založeného na příbězích. Eh, má takovou vlastní eh, platformu. Eh, začali jsme pracovat na té platformě Can't Forget Italy společně a on měl malou uh, při, ruční uh, kameru, Sony, kterou využíval při své práci, fungovalo to velice dobře a po projektu Erasmus v prvním roce jsme mu byli dokonce schopni zprostředkovat smlouvy v hodnotě asi 20 tisíc eur. Ať už bezprostředně přes nás nebo přes eh, jiné společnosti, eh, které se zabývají těmi eh, televizuálními cestovními příběhy, to znamená, že mu to pomohlo opravdu začít eh, profesionální činnost. On se po projektu přestěhoval do materiále působí v celé Itálii, čili je to evidentně úspěch. Druhou kandidátkou byla Maďarka, která s námi zůstala pouze měsíc. Teď konstruktivní eh, kritika. Měsíc je příliš krátká doba. Příliš krátká na to, aby člověk mohl začít pracovat na něčem skutečně dlouhodobém. Ale byla to velice milá dívka, pracovala na projektu digitálního deníku a spolupracovala také eh, s režisérem jednoho z filmů, na kterém jsme pracovali. Izabel Palo odjela nedávno, pracovala s námi tři měsíce, je eh, žurnalistkou z Pitea ze Švédska, nebyla si úplně jistá, co chce vlastně dělat, ale chtěla eh, rozjet vlastní webovou stránku, nějaký blog a my jsme se snažili, aby pochopila ten mechanismus eh, správného nastavení a zprávování webové stránky. Nakonec převzala Milan Expotours a psala opravdu krásně, měla i překlady těch svých článků a my jsme jí postupně vysvětlili, jakým způsobem má, je, má ten, ta webová stránka jak si vytvářet svoji pozici, jakým způsobem má tam má být všechno rozvrženo, aby to dobře fungovalo. Je to překládáno do čínštiny mandarinské a Jedna z věcí, kterou, které jsme si povšimli v jejím případě, Milan Expo Tour samozřejmě se za, zabývá Milánem. A po třech měsících práce na tomto projektu, to znamená e, psaní o Milánu, e, tak jsme jí, eh, jí zorganizovali cestu do Milána, aby viděla e, na vlastní kůži, aby zažila, jaké Miláno vlastně je ale na toto nebylo žádné pojištění. My jsme mobilní, hodně cestujeme. Zvláště když vytváříme nějaký obsah a multimediální typu e, foto, audio, video. A bylo by tudíž dobré, aby existovala možnost lidi pojistit, nejenom když jsou s námi v kanceláři, ale i když cestují. Takže jaká Máme poučení, co jsme se eh, dověděli, naučili. Určitě to pro nás bylo pozitivní. Pracovali jsme na těch cestovních projektech a ukázalo jsme, že hodně lidí, kteří k nám přijedou, si všímají některých věcí, kterých my jsme si zatím nevšimli. Mají, eh, pracují na rozvíjení určitých plánů a projektů. Lidé přicházejí z vnějšku. A protože jsou jaksi externisty, tak nám často pomáhají, často nás inspirují, často nám pomáhají nalézat určité nové podněty a myšlenky. A tam možnost, kterou měli předat své znalosti a dovednosti dalším lidem přímo v kancelářích i mimo ně, to byl další důležitý aspekt skutečně pracujeme na takových okrajových specializovaných eh, trzích, pokud jde o cestovní trh, trh v oblasti cestovního ruchu, ale na, právě pro tyto specializace stále existuje prostor. Právě tam jsme schopni být eh, konkurenceschopní a mm, můžeme se poučit od těch našich mladých podnikatelů. Takže je to opravdu situace win-win. Doktor Weinberger říkal, že podniky nejsou za to přímo nějak, ty hostitelské nejsou za to odměňovány. Ale na základě naší zkušenosti mohu říci, že dali jsme tedy dohromady nové eh, kanceláře, kde budeme moci hostit různé výměné eh, studenty a celého světa. máme eh, nejmodernější vybavení technické, ale budeme tam mít přímo eh, na místě, přímo v našem sídle také byt, takže budeme moci hostit ty podnikatele nebo studenty s nulovými náklady. V případě, že nedostanou finance od, z dalších zdrojů. Protože my si uvědomujeme, že ten jejich přínos, ta vize, kterou eh, sebou mohou přinést, je pro nás eh, naprosto zásadní. A ve Medvídkově půl se říká, že nemůžete zůstat ve svém růžku v lese a čekat, až ostatní přijdou za vámi. Občas musíte vy navštívit je. A jinak eh, opravdu se budeme těšit na další spolupráci s novými podnikateli v letech 2013 a 2014. Nyní možná nastal čas na krátký film, na který se můžeme podívat, takže žádám techniky, aby ho spustili. Technik wird in einigen Minuten das. Technika to za pár minut pravděpodobně dokáže.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 Ja, wir bedanken uns recht herzlich für Děkuji. Stanici Euronews je vidět, že Euronews ví, co se děje, umí informovat. A naši televizní hvězdu máme teď ve svých řadách. Jsme velice rádi, že je mezi námi Rimvidas Butkus, začínající podnikatel, vede firmu Veloblik v Klajpedě v Litvě. Právě jsme viděli, jak pobýval několik měsíců v Rakousku v roli toho začínajícího podnikatele. Dobrý den, vítáme vás. Aš esu Rimvidas Butkus iš Lietuvos. 2009. Děkuji. Jmenuji se Rimvidas Butkus a v roce 2009 jsem se účastnil programu Erasmus pro mladé podnikatele byl jsem přijat v Gracu, v rakouském městě. Dozvěděl jsem se o tomto programu na jedné konferenci v průběhu týdne podnikání. A dovtipil jsem se, že pokud potřebujete sehnat kontakty, musíte být skutečně odhodlaní, ale hodně závisí i na štěstí. Účastnil jsem se různých seminářů, naslouchal jsem různým prezentacím o podnikání. Bylo těžké ovšem sehnat kontakty. A protože jsem hovořil pouze eh, německy, tak jsem mohl pomýšlet pouze na Německo nebo Rakousko. Program byl také nový, všechno bylo pro mě nové. A začal jsem hledat hostitelskou organizaci, psal jsem elektronické, psal jsem e-maily a také jsem oslovil některé zprostředkovatelské organizace v Rakousku a v Německu. Podařilo se mi navázat konečně první kontakty s tou firmou v Gracu, ale bylo to dost složité, protože já jsem posílal e-maily, které ovšem skončily ve spamové schránce, takže ti moji adresáti je vlastně nečetli dlouhou dobu. Potom teprve náhodou se stalo, že byly eh, ty e-maily zachyceny, že si někdo přečetl, pak jsme teprve navázali kontakt a eh, pak jsme oslovili prostředkovatelskou organizaci v Rakousku. Když jsem byl do firmy přijat, všichni se chovali nesmírně přátelsky. Já myslím, že to bylo právě proto, že jsme byli podobného věku, eh, snažili jsme se k sobě být skutečně přátelští a tato vstřícnost je důležitým faktorem. Je důležité, aby, že si hostitelé musí uvědomit, že tím, že někoho přijmou, tak mají zároveň pomocníka a tak, takřka učně, e, tedy někoho, kdo může být přínosem, ale může být i zátěží. A naopak ten e, začínající podnikatel si musí uvědomit, kdy má radit a kdy má raději tiše sedět a pozorovat, co se kolem děje. Myslím, že tento program je opravdu užitečný. Dává možnost seznámit se s různými poskytovateli služeb. V roce 2001 jsem eh, viděl uh, cyklistického kurýra v Německu a to mě fascinovalo, tak jsem se k tomu vrátil v této myšlence v roce 2009. Možnost získat rychlé finance, to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl zúčastnit tohoto programu. Jinak bych i nadále zůstal zaměstnancem. Přístup, možnost při, přístupu k financování je stěžejní záležitost při e, zahájení nějakého podniku. A také hostitel by měl mít nějaké, nějaký přínos z toho programu, protože by mu to mělo umožnit vidět vlastní podnik z nového úhlu pohledu a samozřejmě, že eh, vzájemně si mohou obě strany radit, je možné vyměňovat si různé myšlenky, různé podněty a já musím, mohu říci, že jsem zůstal i nadále v, v kontaktu se svojí hostitelskou firmou. Pokud jde o toho nového podnikatele, tak je to opravdu velmi užitečné, protože vidí nějakou firmu zevnitř a může se tak vyhnout tomu, aby znovu objevoval Ameriku. Také ho to může inspirovat, motivovat, naučí se, jak to v podnikání funguje a je pro něj pak snadnější za, založit vlastní. Je to i určitá konkurenční výhoda, protože v naší mé firmě, kromě toho, že prodáváme a opravujeme kola, tak jsme eh, vlastně začali zavádět nové služby, to znamená, přitahli jsme více klientů a tato kurýrská služba je opravdu perspektivní. Myslím, že má eh, opravdu Eh, slibnou budoucnost. Chtěli bychom eh, rozšířit eh, naši činnost na další města, zaměstnat studenty, kteří mohou pracovat na částečný úvazek. Je to velmi užitečné pro, také pro obyvatele těch měst, který, kteří nemusí sami rozvážet zásilky a balíky. Bylo by dobré tento program také propagovat, hovořit na něm na školách, univerzitách, v rámci pracovních výměn. A měli bychom vytvářet těsnější kontakty mezi podnikateli a místními podnikateli a, a místním koordinátorům dávat více informací. Děkuji za pozornost. Srdečně děkujeme. Tohle byl dobrý praktický příklad, úspěšný příklad a teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu, kdy půjde o tu podpůrnou síť. Vítám mezi námi pana Arnalda Abrucínyho, který je generálním tajemníkem asociace Eurochambers, tedy Združení hospodářských komor a poprosím ho teď, aby se chopil slova. Děkuji. Mr. Chairman, members of the Pane předsedo, poslanci a poslankyně, drazí kolegové, Eurochambers eh, a koordinuje mnoho programů na evropské úrovni v Evropě a i v rámci celého světa. Ale jeden program, na který jsme opravdu hrdí, tedy že k němu můžeme přispět, to je právě eh, Erasmus pro mladé podnikatele. V závislosti na perspektivě z hlediska tedy vytváření nových příležitostí, nových eh, podnikatelských aktivit, eh, příspěvku k ekonomice a prosperitě zemí, tak eh, ve všech těchto případech Erasmus pro mladé podnikatele nabízí odpověď. Od samotného začátku tohoto programu se Euro Chambers tak či onak aktivně účastnil vytváření této iniciativy. Od samého zrodu, prosím o první eh, slide, takže od samého eh, zrodu toto programu v roce 2007 jsme navázali na intenzivní eh, lobistickou činnost s Evropským parlamentem a byla konečně vyčleněna částka v rozpočtu pro tento program. A od té doby jsme aktivní jako Evropská koordinační kancelář anebo prostřednictvím mnoha našich vlastních členů, kteří fungují jako zprostředkovatelé. Rozdělili jsme ten celý příběh, ten vývoj toho programu do čtyřech, do čtyř fází. A já bych se nad každou z nich rád pozastavil. Protože tím se dostaneme až eh, k aktuální situaci, k aktuálnímu vývoji a uvidíme, co je možné zapojit i do eh, jeho budoucího vývoje. Takže nastartování toho programu, první fáze, to bylo to byla ta fáze toho designu celého projektu, celého jeho nastavení, kdy jsme rozpracovávali tu základní myšlenku. Vyšli jsme z tradičního Erasmu pro studenty, to byla ta myšlenka, která i hned na, eh, navozuje tu myšlenku mobility. Takže v prvním období jsme zasvětili nejvíce úsilí tomu, abychom eh, skutečně nastartovali tu aktivitu a stavěli jsme na tom, že pokud chcete být dobrým podnikatelem ve vaší zemi, musíte si osvojit zkušenosti. Ty můžete získat pozitivním způsobem, tím, že vás nějakou dobu vede někdo, kdo už ví, o čem je řeč, kdo už podnikatelem je. Takže pokud se nám podaří spárovat ty aspiranty, kteří se chtějí stát podnikateli, s těmi, kdo už mají za sebou nějaké zkušenosti, tato myšlenka na startování takového procesu byla hlavní hybnou silou prvního období. Pak jsme přešli k druhé fázi, která spočívala v tom kvantitativním elementu, to znamená nábor těch, kdo jsou schopni založit podnik a těch, kdo jsou ochotní je chvíli vést, školit, to byla eh, druhá fáze celého, eh, celého programu. To pak vedlo k vytvoření sítě zprostředkovatelských organizací v Evropě, které by byly schopné eh, to spárování provádět. Není to něco, co probíhá v nějakém jediném úřadě, centrálně někde v Bruselu. Je to činnost, která si žádá pochopení místní situace v jednotlivých zemích a regionech. Proto síť zprostředkovatelských um, organizací, jejichž vytvoření bylo charakteristické pro tu druhou část, je zásadním prvkem toho programu. Bez této zprostředkovatelské sítě by program nebyl tak úspěšný následuje třetí fáze. Tam se zaměřujeme zejména na, na kvalitu, kdy se snažíme zvyšovat kvalitu z mnoha různých perspektiv. Kvalitu té sítě, neboť ta kvalita těch zprostředkovatelských organizací není stejně dobrá všude v Evropě. Snažíme se zlepšovat kvalitu postupu a kvalitu jak těch žadatelů, tak těch hostů, protože jinak je možné, že pak proběhne výměna, která nemá příliš velkou hodnotu, nebo naopak výměna, která má vysokou přidanou hodnotu. Musíme také vyhlížet do budoucna a musíme anticipovat budoucí vývoj. Domníváme se, že existují některé kriticky důležité prvky, které je potřeba vzít v potaz. Za prvé vyhodnocení programu samotného. Slyšeli jsme zástupce komise, který toto rozvedl podrobněji. Ano, jistě, že ten program má svoji vlastní bytostnou hodnotu, ale a to hodnocení ze strany účastníků, kteří tím prošli, je, je velmi pozitivní. Ale i tak se musíme snažit program zlepšovat, a, abychom dosáhli té kritické masy, kterou zatím ještě nemáme. Toho bychom mohli dosáhnout dvěma způsoby. Za prvé zvýšením rozpočtu nebo zvýšením účinnosti. Tyto dva prvky nejsou protichudné, ale jdou ruku v ruce. Zvýšení rozpočtu, tady můžeme konstatovat, že už zahrnutí Erasmu pro mladé podnikatele do rozpočtu Kosme pro další finanční období je důležitým um, úspěchem, ale na základě současného rozdělení nákladu a na základě stávající situace to umožní maximálně 1500 výměn za rok. A myslíme si, že to by se dalo ještě hodně zlepšit, abychom dosáhli, jak říkáme, té kritické masy, to znamená 10 tisíc výměn roc, v, za rok, tak na to ten rozpočet nestačí. Potřebujeme hledat další tvůrčí způsoby, jak získat další prostředky odjenut, jak je připojit k tomu rozpočtu, který již máme. V současné době hrubý výpočet nákladu na výměnu představuje 8 až 10 tisíc eur, což je dost. Zvýšením počtu výměn nám pomůže snížit jednotkové náklady na jednu výměnu. Protože z těch 8 až 10 eur, tisíc eur 50% představují spíš organizační, propagační a administrativní náklady. Tyto náklady se nezvýší, když zvýšíme počet eh, výměn. A těch zbývajících 50%, což jsou prostředky dané samotným novým podnikatelům, tak ty se budou zvyšovat na základě kvantity. Mohli bychom dramaticky zvýšit účinnost těch programů a proto se domníváme, že stále je prostor větší účinnosti při řízení programu. Druhý aspekt, který je nutno zmínit, je, že když oslovíme nového podnikatele, tak nejhorší, co tím, co mu můžeme říct, nebo co jí můžeme říct, jak nejhorší dojem můžeme vyvolat, když řekneme, že pokud se chceme stát podnikatelem, musíme procházet nekonečnými byrokratickými úkoly. To bychom opravdu vyvolávali v těch mladých podnikatelích špatný dojem. Musíme proto najít jednoduchá řešení, jednoduché postupy. Snižování administrativní zátěže je nepochybně cílem. A i při řízení tohoto programu je ještě prostor ke snížení administrativních nákladů a nákladů na plnění, které nejsou možná vždy úplně nezbytné nebo nejsou úplně na místě. Doporučení do budoucna. My samozřejmě se rádi zúčastníme eh, hodnocení programu u příležitosti jeho blízkého eh, nadcházejícího výročí, ale přesto lze několik věcí si nyní. I když eh, slučování se stávajícími operátory není možná úplně průchodné, ale každopádně konektivita, to znamená propojení se stávajícími sítěmi, Jaký je Europe Enterprise Network, je něco, co přichází v úvahu, je to realizovatelné. Je to síť operátorů, kteří už fungují, už jsou v kontaktu s podnikatelským sektorem a už pro něj eh, dělají různé aktivity a služby. Máme zástupce, kteří už teď mají kontakty v terénu. A protože stávající síť zprostředkovatelů neuspokojuje poptávku. Musíme zvýšit počty aktérů v rámci sítě zprostředkovatelů, což souvisí se zeměpisným pokrytím, které je zatím velmi nevyrovnané. Máme významná čísla zprostředkovatelských organizací v některých zemích, a v jiných zemích naopak eh, je ten počet velmi nízký. Čili geografické zeměpisné pokrytí by mohlo být ještě výrazně zlepšeno. Pak je tu otázka toho samotného názvu toho programu. To může být možná zavádějící. Když hovoříme o mladých podnikatelích, tak z toho může vzniknout dojem, že je to pro, pouze pro osoby, kterým 18 až 25 let. Takže změna té image toho programu, aby to byl spíš Erasmus pro podnikatele. Jako máme Erasmus pro studenty, tak toto je Erasmus pro podnikatele. Tato změna názvu by přispěla ke změně image celého programu, protože ten program nyní vstupuje do širšího povědomí a proto ta čísla o dokončených partnerstvích se v uplynulých pár měsících výrazně zvyšují. Erasmus pro studenty funguje už 30 let. Takže samozřejmě už má jakési jméno, už má ten svůj brand na tom trhu. Erasmus pro podnikatele zatím to jméno ještě si nezískal, ale musíme usilovat o to, aby se tak stalo. A v neposlední řadě můžeme také být tvůrčí a můžeme eh, dělat také určité propojovací kroky. Jedním z hlavních cílů v členských státech je hledat nové způsoby, jak bojovat s nezaměstnaností mezi mladými, která dramaticky roste, některých členských státech. A nezaměstnanost mladých může být vnímána z mnoha různých úhlů pohledu, ale jeden z nich by mohl být takový, že bychom měli dát mladým lidem možnost založit vlastní podnik. Nemusíme se zaměřovat pouze na zaměstnanost v tom tradičním slova smyslu, ale nové podniky mohou být způsobem, jak řešit nezaměstnanost v členských státech. To už bylo zmíněno. Ovšem zcela konkrétně. To znamená, že byly vyčleněny poměrně značné prostředky, 6 miliard nebo více, na aktivity v členských státech a se zodpovědností členských států v boji pro boj s nezaměstnaností mladých. A my už teď neoficiálně hovoříme s členskými státy, které by chtěly jak si replikovat systém podobný jako Erasmus pro podnikatele, ale s využitím vlastních prostředků, které by, kterými by doplnili rozpočet. A proto, když chceme být tvůrčí, neměli bychom využívat pouze finanční zdroje kosme, které jsou omezené. A navzdory úsilí poslanců Evropského parlamentu si myslíme, že se dramaticky v příštím finančním období nezvýší. Ale mohli bychom využít také eh, fondy z členských států za účelem zvýšení celkové kapacity programu. Tento program, program nabízí řešení mnoha různých problémů a využívání ve, veřejných prostředků Eh, tímto úspěšným způsobem v těchto programech je velmi těžké a toto by tomu napomohlo. Děkuji, pane Abotýny, a nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi, Anna Marie Tekila, která je eh, z Finské univerzity a aplikovan, aplikovanou, pro aplikovanou vědu. Eh, prosím, máte slovo. Chairman, members of Děkuji, vážení poslanci, dámy a pánové, pane předsedo. Je pro mě velkou radostí, že tady dnes mohu být. Já tady zastupuji nejenom naši univerzitu Sejna Jöky, ale jsem zastupuji také jednu z těch zprostředkovatelských organizací pro programy pro mladé podnikatele, nové podnikatele. Pocházím z regionu South Ostrodomia ve Finsku, to je v podstatě líheň podnikatelů ve Finsku. Jsme známi tím, že u nás se rodí hodně podnikatelů. Naše univerzita se také soustředí na podnikatelské aktivity. Proto tento program velice dobře ladí i s našimi regionálními cíly. Soustředíme se na podporu malých a středních podniků. Máme zhruba 17-18 tisíc malých a středních podniků v našem regionu. 89% jsou malé až mikropodniky. Jsme vedoucí organizací Tour Europe, Evropská partnerství. V tuto chvíli máme partnery ve Spojeném království, Itálii a Španělsku šestém cyklu, v projektech šestého cyklu, jsme rozšířili svá partnerství i na Švédsko a Portugalsko. Spustili jsme tento projekt v podstatě jako organizace zprostředkovatelská sídlící ve Finsku. Jak už jsme slyšeli, ono v podstatě není možné mít takovýhle program a nemít přitom partnery v jiné části Evropy. To znamená, že jsme rozšířili svá partnerství, abychom zahnuli i další země. A odtud jsme se odpíchli. Máme dobrou spolupráci, z které se radujeme spolupráce s partnery i dalšími zprostředkovatelskými organizacemi, s nimiž úzce spolupracujeme soustředíme se na malé a střední podniky. Proč? My se totiž domníváme, že v cestovním ruchu malé a střední podniky musí zlepšit svůj management, musí rozšířit svou mezinárodní perspektivu v obchodních aktivitách, potřebují názory a poznatky z jiných zemí o tom, jak se vyvíjí produkty a jak se rozvíjí marketing. Cestovní ruch a jeho podpora také podporuje regionální strategie, které mají naši partneři ve svých vlastních domovských regionech. Takže ráda bych začala velmi pozitivní poznámkou. Tohle je skutečně skvělý program s konkrétními cíly. Mohu říct, že už jsem spolupracovala na mnoha projektech, ale tohle je jeden z těch, kde podnikatelé bezprostředně okamžitě vidí své benefity. To znamená, nemusí čekat léta, až se dostaví výsledky, ale vidí je v podstatě hned. Dostáváme otázky od začínajících podnikatelů, zda by se nemohli přihlásit na druhou výměnu, nebo hostitelští podnikatelé se zajímají, zda by se nemohli stát začínajícím podnikatelem a sami jet na výměnu, protože ten projekt je skutečně nadchává. Jeden z hostitelských podnikatelů řekl, pokud poskytnete začínajícímu podnikateli hodinu, vrátí se vám dvě. To znamená opravdu pro váš podnik je to velký přínos abych zmínila některé úspěšné zkušenosti, tak první se opírá v podstatě o další zprostředkovatelskou organizaci ve Finsku, kde mladí začínající podnikatelé, kteří tráví svůj čas hostiteli, teď zastupují tuto společnost v Číně. Spolupracují na mezinárodním trhu a druhý je z, z oblasti cestovního ruchu, Juka Kataja Rachko, začínající podnikatel, byl na výměně na čtyři měsíce ve Španělsku a od toho okamžiku se mu podařilo rozšířit jeho podnikatelské aktivity právě i na, Švéd, pardon, na Španělsko. Teď funguje tedy ve Finsku i ve Španělsku v úzké spolupráci s hostitelským podnikatelem. Ještě před tímto slyšením jsme dělali takové, takový rychlý průzkum mezi zprostředkovatelskými organizacemi. Poslali jsme to všem těm, které dostali pozvánku, aby se účastnili setkání sítě minulý únor. Dostali jsme 42 reakcí. Většina z nich řekla, že trávila hodinu až dvě denně s tímto projektem podnikatelské výměny. Bylo to různé. Třeba na počátku, když jsme vstoupili do programu, tak jsme se snažili ten podpor, program podporovat, zvýšit povědomí o jeho existenci, ale teď už to funguje, hladce běží, takže Většinou je to ta ústní propaganda mezi podnikateli, to znamená, že propagace už není tak důležitá, jak byla v té startovací fázi, v tom prvním cyklu. To však také závisí na podnikatelích. Řekla bych, že je možno je kategorizovat především ty začínající nové podnikatele, kteří se snaží do programu vstoupit, Co v podstatě tři skupiny. Za prvé jsou to takoví, kteří jsou aktivní, skuteční podnikatelé, mají vlastní iniciativu, vědí, co chtějí, míří ke svým cílům a hledají dokonalého hostitele pro svůj účel. Ti nepotřebují tak moc podpory z naší strany. Druhá skupina začínajících podnikatelů to jsou ti, kteří uh, jsou motivováni, ale potřebují podporu a pomoc v plánování svého biznisu, potřebují podporu při plánování akcí se svým hostitelem. A pak máme třetí kategorii. To jsou podnikatelé, kteří by všechno chtěli mít na stříbrném podnose až pod nos. My se v podstatě snažíme soustředit na ty první dvě kategorie. Tu třetí skupinu, ta nám vlastně už ukázala, že to ani nejsou podnikatelé, protože nemají žádnou vlastní iniciativu. Největší výzva v tomto programu je v podstatě to, co vyplynulo z průzkumu. Tedy získat hostitelské podnikatele, ale já si myslím, že jakmile ty hostitelské podnikatele získáme, tak eh, se tito lidé snaží opakovaně být hostiteli. To znamená, jde o to překonat ten prvotní ostych. Ale když už ty lidi získáte, tak v programu zpravidla pokračují. To říká naše zkušenost. Druhá velká výzva bylo potom vyhodnocování výsledků a dopadu po šesti měsících výměny. V té zprávě feedback report se pak dovíme, zda ten začínající podnikatel chce odstartovat vlastní aktivity bezprostředně nebo krátce po návratu z výměny. Uh, jaká je potom situace po šesti měsících až po roce od výměny. Předchozí řečníci takhle hovořili o zjednodušení procesu. To je také velká výzva. V podstatě je potřeba ty procedury tohoto programu zjednodušit. Uh, počítačové nástroje, jejichž pomocí to běží, tak tam musím říct, že byly určité technické problémy, že se to zlepšuje. Řečníci hovořili o tom, že v posledním roce se to zlepšilo, ale stále je tady prostor pro zlepšování. Především pro hostitelské podnikatele je to výzva. Oni by rádi měli plný servis od té zprostředkovatelské organizace, to znamená, že tahle organizace by měla jim pomoct podat tu žádost a zvládnout všechny ty procedury. Ti mladí to je pak jiná, jiná situace. Oni jsou motivováni a s těmi technickými problémy se snáze poradí. Další výzvy tak zástupce zprostředkovatelských organizací zmínili rozpočtové limity, především granty pro začínající podnikatele, protože postupně docházejí prostředky a pak těm začínajícím podnikatelům musíte říct, ať počkají do začátku dalšího cyklu. A ono se to někdy těžko vysvětluje i těm hostitelům že ten začínající zatím nemůže přijet, protože příští cyklus bude až po půl roce. Dále máme některé zprostředkovatelské organizace, které jsou celkem pasivní, nejsou sami od sebe moc činorodé, a nebo máme nově příchozí, třeba do pátého cyklu, který začínal v únoru letos, jsme měli nováčky v programu, takže ono to potrvá nějakou dobu, než se seznámí s těmi počítačovými procedurami. Tedy pro ty, kdo hledají partnery, tak eh, ti musí poskytovat i rady těm novým zprostředkovatelským organizacím, jak si s tím vším poradit. co by zprostředkovatelským organizacím pomohlo při implementaci Erasmu pro mladé podnikatele, tak aby to bylo efektivnější, tedy zjednodušení počítačových procesů a lepší spolupráce mezi zprostředkovateli na úrovni zemí. My máme ve Finsku tři organizace, my spolu velice úzce spolupracujeme kontakty jsou úzké. My máme společné tiskové zprávy, společnou propagaci, ale i tohle by mohlo být ještě lepší a intenzivnější. Pak by se mělo umožnit více rozhodovat a transferovat peníze v rámci evropského partnerství my na tom sice pracujeme, ale pokud máte partnery, kteří nedostávají dostatek žádostí od začínajících podnikatelů, tak by měla být možnost přesunout ty grantové prostředky těm partnerům, kteří naopak těch žadatelů mají hodně. Uh, co jsme se poučili, co byla největší ponaučení z tohoto programu? Jak už tady zaznělo, tak já bych také chtěla zdůraznit, že někdy to jméno programu je zavádějící. Hoď pro hodně lidí Erasmus je okamžitě něco, co je studentská výměna a také to mladí podnikatele, to slovo mladí, myslím, že je zavádějící lidé mají pocit, že se to týká věkem mladých a nikoliv tak říkají služebně mladých. Takže to je zavádějící faktor. Také bychom rádi zdůraznili spojený marketing zprostředkovatelských organizací. To by mohly dělat zprostředkující organizace samotné. Mohlo by se to opírat o propagaci v jednotlivých zemích, tak aby to ty země dělal, ty zprostředkovatelské organizace dělaly v jedné zemi společně. Dále úzká spolupráce s podnikatelskými asociacemi. My jsme třeba univerzita, ale dostali, dostalo se nám velké podpory uh, od našich podnikatelů, obchodních eh, komor, regionálních obchodních center a teď jsme pro šestý cyklus získali i podporu od European Enterprise Network, Network Branch ze Spojeného království. To znamená, že se těšíme na užší spolupráci i s touto sítí. Jak už jsme slyšeli, Program se teď soustředí na kvalitu, což podle našeho názoru je dobře a je to důležité ve stávající fázi programu, ale i pro budoucnost. Ale také bych chtěla zmínit projekty specifické pro jednotlivé sektory. Tedy, když podáváme žádost o ten program, tak popis projektu třeba v našem případě se soustředí na cestovní ruch, ale stále musíme přijímat i žádosti z jiných sektorů. Ale z rozumných důvodů se prostě soustředíme na ten specifický sektor. To je taky otázka, zda bychom skutečně se nemohli soustředit jenom na ten specifický náš sektor. Pak je třeba také vzít na vědomí, že v tom novém cyklu budeme pracovat i s minulými zkušenostmi zprostředkovatelských organizací. Máme velmi různé, máme aktivní i pasivní a máme takové, které už dobře vědí, jak k tomu přistupovat, jak přistupovat k začínajícím i hostitelským podnikatelům. To by se mělo v tom novém cyklu také zohlednit. Mí kolegové navrhují delší období těch projektů. Pro ten šestý cyklus je tam až 24 měsíců, předtím to bylo 21, ale dokonce se zmiňovalo, že by to mělo být 3 až 5 let, tak aby byla zaručena kontinuita práce s podnikateli. Případná geografická expanze Tady jsou podobné typy iniciativ, které se objevují, jako jsou třeba výměna mezi Evropskou unii a Brazílií. My jsme vlastně uvažovali, zda se nepřihlásit i do toho programu, ale mysleli jsme, že ty grantové prostředky v tomto projektu jsou omezené na 250 eur na měsíc a to by mohla být pro nás tak říkajíc vražda, protože bychom eh, asi nebyli schopni potom získat dostatek podnikatelů, ale je bez pochyby dobré, že tento typ iniciativ se šíří. Já podporuji tento program, hovořila jsem o něm ve Větnamu, v jihovýchodní Asii a oni o to projevili velký zájem, že by podobné iniciativy uvítali. Měli jsme zástupce členských států sebou, kteří řekli, že se pokusí využít tu příležitost a mít podobné kontakty, jak být mentory pro podnikatele třeba ve Větnamu. Chtěla bych eh, poděkovat všem a chci vyjádřit své přesvědčení, že tento typ programu je uh, velice užitečný a je to velmi konkrétní program. Děkuji. Yes, thank you very much. Děkuji. Děkuji. Rád zde potvrzuji, že ano, Evropská unie eh, je průkopníkem a Evropský parlament eh, eh, podporuje tento program, který je schopen řešit nezaměstnanost. A nyní, případně, jestli má někdo nějaké eh, otázky, poslanci někteří, prosím. Děkuji, děkuji, pane Rubiku. Zde eh, Samozřejmě, když tady e, sedí poslanec, tak určitě něco chce říct, to lze z toho dedukovat. Já jsem velice ráda, že máme e, tento Erasmus pro mladé e, podnikatele a v podstatě i v tomto smyslu máme Small Business Act a já jsem byla spravodajkou pro, to, pro tento předpis a poté i následovala iniciativa pana Rubika, já jsem to také spolu e, podepsala a poté e, začal pilotní projekt a je třeba, aby kolegové z rozpočtu věděli, že e, jeden z nejúspěšnějších programů je právě tento, protože je hmatatelný, je uchopitelný, měřitelný a já spolu s vámi jsem byla na výroční recepci, kdy se sešli všichni dotčení a jeden z mých oblíbenců právě byl italský výrobce zmrzlin z Luky a měl u sebe španělského mladého podnikatele z Barcelony a mm, protože on se on chtěl se eh, naučit vyrábět ehm, zmrzlinu gelato eh, z, z ze solného, z, od solného másla a takže to je vynikající projekt. A potom mám ještě otázku na komisi. Zde jak lépe propagovat tento projekt teď společně uh, Eh, i eh, s tou iniciativou bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Já myslím, že Evropský parlament toto si stanovil jako eh, svoje jaksi hlavní cíl a já myslím, že Erasmus by měl být takovou lajkovou lodí pro tento cíl. Také i mm, se, jak řekl pan Abrucini, že je třeba zlepšit efektivitu a mm, jakým způsobem. Možná, že mm, mladí podnikatelé by mohli v podstatě být takový multiplikátory, to znamená, mohli by e, e, se snažit tedy přesvědčit další mladé do této aktivity. A potom nemluvilo se tolik o, to, o tom, ale došlo vlastně, vlastně tady dochází k jazyci, po evropštění těchto e, mladých podnikatelů. A možná bychom mohli se snažit propagovat tento pro- program i zde přes parlament, protože parlament by neměl zůstávat stranou. A to především, protože vlastně byl u zrodu. To je, byla naše iniciativa. A to nezačalo v komisi když eh, pan Weinberger a další eh, nám tehdy radili velice užitečně, nicméně my jsme eh, byli u zrodu, to byl náš nápad, takže proto bychom také jako parlament měli být takovou vůči silou. A to by se týkalo asi určitě i dalších výborů, protože hodně těch malých podniků působí v oblasti ekonomiky, kultury, digitální mm, agendou se zabývá. Takže i Ehm, by se to mělo tedy rozšířit na další výbory a ne to, aby to zůstávalo pouze v rozpočtovém výboru. Vynikající práce, vynikající úspěch, takže hledejte mladé podnikatele. Thank you. Srdečně děkuji, paní Hercog. Je vidět, že ty pilotní projekty, které tu iniciujeme, jsou velmi úspěšné. Já chci poděkovat i koordinátorům, kteří to podporují. Angelika Vertman, prosím. Děkuji. I já chci vyslovit své uznání tomuto programu a těm projektům. Mám konkrétně dvě otázky na pana Weinbergera. A sice mě by zajímalo, jaký je procentuální podíl v každé zemi úspěšnosti. Dělá se to jako program, ale kdo ještě po pěti letech podniká? To je důležitá věc jak se ten program třeba dá ještě rozšířit a hlavně, jak je to rozklíčováno podle jednotlivých zemí. A druhá otázka, kterou mám, zda jsou iniciativy a úvahy, do jaké míry by se ten program dal implantovat do zemí postižených krizí. Řecko, Španělsko, Portugalsko, tam jsou ohromné spousty mladých nezaměstnaných a já mám pocit, že kdybychom měli dobré nápady, oni měli dobré nápady, tak bychom je mohli natknout a ekonomickou situaci tam zlepšit. Takže tady jsou tyhle konkrétní otázky. Děkuji, paní Trepl. Děkuji. Možná nepřekvapí, že mé otázky jdou podobným směrem jako ty od mých kolegyň. Myslím, že je dobré vidět, že jsou úspěšné programy, jako je Erasmus pro studenty, takže vidíme, že tento druh konceptu, ta výměna a propojování lidí a navazování kontaktů, vzdělání lidí a kontakty s malými a středními podniky, že je to skvělý nápad. Co mě by zajímalo, teď jsme se dotkli důležité věci, jak bojovat s nezaměstnaností mladých. Mě by zajímalo, komise, když teď se snažíte eh, přidělovat prostředky, chcete dosáhnout víc, protože můžeme přece dokázat, eh, že to je úspěšné. Je to otázka přípravy rozpočtu v rámci komise. Co tady zamýšlíte dělat a Potom řečník se také, řečníci se dohodli, dotkli otázky lepší propagace, takže já bych se zeptala, co navrhujete, co by se dalo, co by se mělo dělat v této oblasti více a lépe. A pak samozřejmě je zjevné, že jsou země, které jsou velmi úspěšné a pak jsou země, které se neúčastní stejnou měrou tohoto programu. Co můžeme uh, udělat především těch zemích postižených krizí, aby se to rozvinulo více? Děkuji. Ja, danke. Ich sehe keine weitere... Děkuji, nevidím, že by se hlásil někdo další. Já jako zpravodaj bych se pana Weinbergera zeptal, jakou sumu potřebujeme pro to, abychom v roce 2014 mohli program úspěšně provozovat dále. Pan Weinberger, prosím. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za obrovský zájem a za spoustu námětů. Jak říkám, teď eh, připravujeme eh, mm, takovou bilanci za posledních pět let a eh, kdy se snažíme tedy zjistit, které byly ty faktory úspěchy a které naopak byly ty faktory limitující, takže na to Eh, pokud jde o ten dlouhodobý dopad, tak na to odpovím až někdy do budoucna, protože eh, zatím tedy eh, nemůžeme mít nikoho tedy, kdo by podnikal díky této iniciativě déle než pět let, ale máme někteří, kteří již podnikají tři roky a mm, takže i právě mm, v rámci toho hodnocení budeme vyhodnocovat dopad. Již asi e, roka půl po pilotním projektu jsme provedli první vyhodnocení a také jsme i provedli analýzu dopadu. Mm, to bylo v době, kdy jsme připravovali právní základ pro program. A bylo zjevné, že hospodářský, ekonomický dopad může být obrovský. Analýza byla jasná, řekla ano, pokud e, na jeden začínající podnik se vytvoří dvě pracovní místa a pokud e, i tedy díky internacionalizaci toho hostitele, díky inovacím pro hostitele, tak tím se také vytvoří e, pracovní místa. Dopad byl obrovský, ale je třeba teď to všechno vylepšit. A... Um, I think there is, uh možná teď ještě e, ta otázka ohledně jednotlivých zemí. Ano, ano, ano, vidíme, že je tam rozdíl velký. 40% e, těch výměn v podstatě je mezi dvěmi zeměmi pouze. A jsou to naštěstí e, země, které mají krizi, tedy Španělsko a Itálie, tedy je tam obrovský zájem, především na jihu, není to překvapení. A také i tam jsou ty výměny nejúspěšnější úplně na jihu Itálie například. Takže ty výměny jsou velice užitečné, úspěšné a hlavně jsou některé země, kde ten dopad je menší, ale ono to hodně závisí na e, aktivitě zprostředkovatelů. V některých zemích máme hodně zprostředkovatelských organizací, v některých méně a to ti zprostředkovatele vlastně e, také mm, budí, mají budit ten zájem, probuzují zájemu těch uživatelů. Také další důležitý bod. Propagace. Ano, propagace lze zlepšit, ale je to produktivní eh, dělat velkou propagaci a mít hodně těch eh, registrovaných, když nakonec to nemůžeme stejně splnit kvůli rozpočtu. Nyní máme limit 700 výměn, tedy vztahů takzvaných ročně a to je limit. Já myslím, že asi 2000 by bylo akceptováno, 2000 eh, žádostí již je akceptováno a spárováno v databázi a to je na příští tři roky, takže jak si mm, eh, rezervační kniha se naplnila. Mm, samozřejmě je třeba dělat propagaci na eh, zlepšení image, ale propagovat to u nových zájemců to by nebylo moc produktivní. A pokud jde o rozšíření na jiné země, ano, jsme to rozšíře, rozšířili, nyní 28 tedy, a ještě e, e, a snažíme se, tedy nemá smysl, abychom tedy e, snažili se to dělat globálně, protože musíme nejprve získat tu kritickou masu. A my jsme slyšeli ten průzkum ze, z Finska. Zatím ještě nemáme kritickou masu. A zatím to je kvůli tomu, že ty zprostředkovatelské organizace neplní naše očekávání. Je třeba mít dostatek těch organizací, které třeba denně budou trávit 5 až 6 hodin tím, že budou pracovat na tomto programu, protože ty organizace mají dostatečné dovednosti a mohou tedy být produktivní a produktivnější. To neznamená, že by měli dělat větší propagaci, to ne. Musíme dělat věci ve správnou chvíli potřebujeme eh, více rozpočtu, eh, musíme být produktivnější, efektivnější a potom můžeme dělat více propagace. A nezaměstnanost eh, mladých, to by měl být náš základní cíl. Zde hm, teď ty různé aktivity, které se snaží řešit nezaměstnanost tím, že se podporují lidé, aby začínali podnikat, to jsou programy, které již máme e, funkční, 8-10 mm, let již fungují a v řadě případů byly úspěšné, ale také i e, aby e, tam je, ten, tam je podstatná dobrá příprava, to je naše zkušenost, protože tam jde o to, aby to skutečně ty pro, potom ti podnikatele přežili ty dva roky. Potřebujeme tedy mít Eh, musíme tedy eh, eh, zlepšit produktivitu, k tomu je třeba i zlepšit počítačové nástroje a upřímně řečeno, i komise je personálně omezená, máme málo lidí. A takže samozřejmě tady mm, mm, finanční nařízení nám ukládá určité tedy požadavky, a to je pro nás často velké břemeno. A e, upřímně řečeno, my v komisi teď nemáme dostatečné lidské zdroje, aby mohli tedy eh, o, řešit všechny ty potřeby. A, takže máme problém, máme problém tedy se těmi, s tím zajištěním personálním. A to je otázka specializace. Samozřejmě, specializace je užitečná, ale když máte omezený rozpočet, no tak, eh, tak a chceme, aby každá zprostředkovatelská organizace se tomu programu věnovala 5-6 hodin denně, no tak musíme především eh, eh, jak si to, nero, to ne, nesobecňovat, nerozšiřovat, ale musíme i mm, mít tedy specializaci a dostatek Eh, organizací v každé zemi. A teď eh, rozpočet, jaký bychom potřebovali. Na jedné straně máme ty žádosti na tento rok eh, na 32 milionů euro a máme rozpočet 5. No, tak jedna ku sedmi. A realisticky řečeno, tak samozřejmě ještě nevíme, kolik těch žádostí projde tím sítem, kolik z nich splní kritéria. V minulosti to bylo kolem 50%, takže eh, to by znamenalo 17-18 milionů euro, které bychom potřebovali již v roce 2013, abychom, abychom hm, tedy reagovali na zájem. Ten zájem roste, je to i otázka toho, že e, lidé e, jsou více obeznámeni s tím programem, ale když naším cílem je 10 tisíc ročně, v roce 2020 i pan Abrucíny řekl, měli bychom trochu e, snížit tu částku na jednoho podnikatele. To je možné, ale tady jsou určité limitace, když Eh, k tomu, eh, když to bude 4 až 5 tisíc euro mm, pro každého podnikatele a když chcete ještě i mít ty zprostředkovatelské organizace, které budou aktivní a skutečně plně se věnovat tomu projektu, tak zase tolik těch peněz neušetříte. Dejme tomu 7 tisíc by bylo vhodné mm, číslo, tak 7 tisíc eh, krát 10 tisíc podnikatelů, tak to eh, je tedy 70 eh, milionů ročně a teď máme zatím 50 na 5 let, takže tady mm, rovněž budeme muset i zvýšit eh, lidské zdroje v komisi, i částečně to díky tedy tomu outsourcingu, tento úkol předáme agentuře, to pomůže, ale buďme realisty, Eh, protože členské státy chtějí po komisi, aby tedy eh, snižovala eh, počet zaměstnanců a mm, je tam nerovnováha mezi tím. To je mm, problém. A jak děkuji vám za podporu a určitě komise se bude snažit mm, tuto iniciativu dále rozpracovávat. Okay, ještě dvě otázky paní Grajkoviču, pak paní Gresle a pak se dostaneme k závěrečnému slovu. Jenom pár bodů. Chorvatsko bylo zahrnuto do Erasmu pro eh, podnikatele od února prostřednictvím programu pro konkurenceschopnost a inovace. Místní kontaktní bod, který byl zvolen, je eh, chorvatská hospodářská komora. Já jsem s nimi byl v kontaktu, abychom nalezli podnikatele, kteří by pomohli našim mladým podnikatelům chápat, jak funguje trh v Evropské unii jak mohou odolávat tržním tlakům. Takže je to pro nás velmi zásadní program, který jistě se setká s velkým zájmem. Procházíme teď fází vzdělávání a propagace o tomto programu, takže z hlediska poslance eh, sám ze sebe se pokusím přispět k tomu, aby relevantní služby podpořily kontaktní bod k Chorvatsku, a abychom získali v budoucnu co nejvíc přihlášek. Kolegyně Kreisler, bitte. Kolegyně Kreislerová, prosím. Děkuji. Já jsem vyrozuměla, že rozpočtové nařízení je problém. Mě by zajímalo, jaké články brání využívání rozpočtu pro zrovna takhle užitečné věci. Konkrétní otázka na komisi, ale ještě kolegyně Karega. <clears throat> Eh, Jenom jednoduchý dotaz směřující na zástupce komise. Jaká je míra implementace tohoto Erasmu od začátku až do dnešního dne. Ja, und, uh, die Frage, was... A otázka, co je možné očekávat pro rok 2014? Jakou sumu budeme potřebovat v roce 2014, aby ten program mohl úspěšně pokračovat? Kolega Weinberger, prosím. Yeah, thank you for the comment from... Děkuji za tu připomínku od Chorvatska. Uh, zprostředkovatelská organizace již eh, fungují, školí se, jistě eh, to bude možno realizovat velmi rychle. Pokud jde o článek v tom finančním nařízení, paní Gresla, děkuji vám za otázku, která je konkrétní. Budu vám to muset sdělit později. Teď z paměti nevím. Tedy prosím, ale mě to opravdu zajímá a opravdu Chci tu odpověď dostat a neváhejte, pošlete mi mailem. Děkuji předem. Přijme informace mailem, slibuji vám to. Pokud jde o tu míru implementace, tak v prvních letech eh, to bylo dost nízké, protože tam byly ty počáteční problémy, nedostatek zkušeností z prostředkovatelských organizací. Ale dovolím si trošku tady hájit ty výsledky. My jsme se zaměřovali skutečně na výsledky, to znamená, pokud zprostředkovatelská organizace ne, má, měla pouze, realizovala pouze 10% těch eh, vztahů, na které se lidi přihlásili, tak samozřejmě by pak neměli dostat 100% financí, to je jasné. Takže proto tam ze začátku ta míra té úspěšnosti, úspěšné implementace byla dost nízká, 25 až 30 Pokud jde o eh, tedy skutečně proplacené prostředky, pokud jde o závazky, eh, prostě ty, tam jsme využili veškerou míru, ale pokud jde o tu samotnou míru eh, proplácení z hlediska prostředků na závazky, tam to vypadá dobře, tam to bylo prostě 100% a pro rok 2013 tam je odhad potřeba 70 milionů, ono se to zvyšuje každý rok asi o 20 milionů, pokud budeme optimističtí a budeme se snažit propagovat tento projekt co nejrychleji, nejúčinněji. Děkuji. Jako zpravodaj k tomuto tématu chci poděkovat všem, kteří dnes přišli, informovali nás o tomto programu, který parlament inicioval. Rádi jsme slyšeli, že ten program je velice úspěšný. Evropa přivedla na svět program, který svět kopíruje. Především v těch oblastech, kde je vysoká nezaměstnanost, tento program je šancí pro vznik nových pracovních míst. Chci poděkovat všem, kdo se na programu podílejí. Prosím celý parlament o podporu, aby ten program mohl úspěšně fungovat dál a předávám slovo kolegyni Jutě Hauk. Děkuji. Teď se dostaneme hned hladce k dalšímu tématu, které ale bez pochyby bude je stejně tak důležité začínající podnikatelé prokázali, že umí s časem zacházet efektivně, za to jim srdečně děkujeme. A my se teď dostáváme ke každoročnímu výročnímu setkání. My tomu stále ještě říkáme setkání s agenturami v množném čísle, i když v dnešní době i tady už funguje instrument takzvané trojky. Prostě máme dneska přes příliš evropských agentur a aby bylo možno všechny ty agentury tady přivítat a ještě je nechat pohovořit, tak to bychom na to museli mít dva dny. Takže teď už nějakou dobu máme trojku, tento institut. A ta trojka pak hovoří jménem všech agentur a hlavně to, o čem se tady hovoří, tak to pak eh, předává všem agenturám. Hovoří se tady o, o bodech relevantních pro všechny agentury. Ono je dobré, když se dovíme, co dobře funguje, ale v podstatě e, nás víc zajímá, když se dovíme, co je problematické. Jsme rádi, že jste tady. Hodláme hovořit o návrhu rozpočtu, který nám všem zprostředkovala komise. Samozřejmě Tady jsou obsaženy i rozpočty pro agentury a zároveň chceme také hovořit o tom, co komise teď eh, plánuje, co se týká personálního obsazení těchto agentur. Kdybych řekl, když řeknu to, co chystá, tak už to zní negativně, ale myslím si, že hovořit by se o tom mělo, jak agentury budou dále pracovat. Za agentury budou hovořit ředitel Evropské agentury železničních drah Marcel Fasí. Doufám, že jsem to jméno vyslovila správně. Omlouvám se, pokud nikoliv. A Morten Kerem, ředitel Fundamental Rights agentur, tedy agentury pro lidská práva z Vídně. E, doufám, že tady není dnes proto, že by se snad agentury cítily být okleštěny ve svých právech. A Andrea Amon, který je zástupcem ředitele ECDC, tedy Centra pro prevenci. Všechny vás tady vítám a prosím pana Ferslípa, aby se chopil slova. Uh, thank you very... Děkuji. Paní Haug. Vyslovuje se to slide. Uh, respektive tedy může, může to mít různou výslovnost. Každopádně vám chci poděkovat za možnost vyjádřit se k rozpočtu na 2000 eh, na další období. Eh, my jsme vypracovali dokument ještě před zasedáním, kde popisujeme podrobněji náš pohled na věc a poskytujeme mnoho příkladů potenciálně negativních dopadů rozpočtu na rok 2014 na agentury. Viděli jsme návrh rozpočtu komise na rok 2014 a všechny agentury nyní usilují o další informace, aby lépe pochopili, co se za těmito čísly skrývá a jaký by to mohlo mít dopad na naší práci. Ale můžeme již nyní konstatovat, že výhled na rok 2014 a dál je dos, dosti temný. E, ta krácení jdou daleko dál, než se čekalo. Některé agentury, které byly klasifikovány jako nové agentury na rok 2014, byly downgradovány eh, a víme, že přístup eh, komise je přistupovat ke všem prostředkům na agentury jako k jednotné částce, k jednotné um, obálce, ale problém je, když musí nějaká agentura plnit eh, některé další úkoly, to zná potřeba víc prostředků, tak rozpočty dalších agentur jsou automaticky sníženy, ale přitom počet těch úkolů zůstává stejný. Výsledek je, že většina agentur bude muset propustit až eh, snížit tedy počet svých zaměstnanců až o 2%. A v rámci institucí a eh, dalších agentur v okruhu 5 není žádný kompenzační mechanismus pokud dojde ke snížení o jednu osobu, to neznamená, že musí další instituce redukovat více. Víte, že malé entity, jako je například EDPS nebo Ombudsman, byly ušetřeny jakýchkoliv snižování, ale zároveň malé, některé malé agentury jako OSHA, CEPOL a tak dále musely snížit ty stavy o více než 2%. To znamená, že návrh komise vede k tomu, že se s agenturami, k agenturám přistupuje eh, v rozporu s tím, jak se zachází s jinými entitami a není to, eh, upřednostněli bychom ucelenější eh, přístup. Otázkou je, co členské státy očekávají a jakým způsobem interagují s členskými státy. V mnoha členských státech tím že se udělá jeden krok a opak, eh, zabrání se tomu, aby se to 20krát opakovalo, se může hodně uspořit. Chci poukázat na příklady, které z nich i další najdete v našem eh, dokumentu European Training Foundation. Tam bylo spočítáno, že kromě 2% snížení počtu míst snížení rozpočtu by vyžadovalo ještě eh, další 7% snížení. Eh, v mm, překladové službě již došlo ke snížení a management nakonec rozhodl, že ne, by neměly být prováděny další, sní, prováděno další snižování, ale přesto komise doporučuje další snížení o 1,5%, navzdory tomu, že toto centrum se financuje samo. Což je velmi důležitý bod. Také s ohledem na přistoupení Chorvatska s tím, že chorvačtina se stane novým úředním jazykem. Když jsme napsali parlamentu 29. dubna, tak nám bylo řečeno, že předseda Žul vždycky říká, že úkoly svěřené agenturám musí být eh, doplněny potřebnými zdroji z hlediska eh, tedy personálních otázek a eh, financí. My sice souhlasíme s předsedou Šulcem, ale samotný návrh rozpočtu hovoří o něčem jiném. Víte, že agentury chtějí plnit opatření, který, které řeší tu těžkou situaci, v níž se Evropská unie nachází. A máme tu i další úsilí o lepší monitorování aktivit a co největší transparentnost. A za tímto účelem agentury úzce spolupracují s komisí, kromě toho jsme zvýšili také spolupráci s, mezi samotnými agenturami, abychom eh, zlepšili účinnost a naší vlastní práce. A opět uvádíme celou řadu různých příkladů. Snažíme se maximálním efektivním způsobem využít prostředky, které máme k plnění našich výsledků, ale má to určité limity. Protože čeho můžeme dosáhnout? Z hlediska snižování nákladů a provozních nákladů má přece jenom svůj limit. A je skutečně frustrující, že navzdory povzbudivým slovům ve společném přístupu a navzdory tomu, že se hovoří o tom zjednodušování a že se mají eh, z, přihlížet ke specifickým eh, aspektům agentur, tak eh, se zdá, že pak reálné návrhy jdou v opačným směrem. To znamená, že se zvyšuje administrativní zátěž pro agentury, zvyšuje se operační náklady agentur a to má značné dopady na samotnou provozní činnost těchto agentur. A e, na posledním zasedání jste byli informováni, že nemůžeme teď už provádět jednu z činností, které máme, kterými nám byly zadány dnes mají ovšem eh, veškeré agentury problém s plněním svých úkolů v rámci rozpočtu na rok 2014 a já myslím, že komise musí přehodnotit eh, význam změny této situace za jeden rok. V případě, že by rozpočtový orgán měl za to, že eh, úroveň rozpočtu a počtu zaměstnanců má být snížena, musí vyslat silné poselství našim správním radám na pro, protože problém je, že v momentě, kdy se snižují rozpočty, se stále rozrůstají úkoly. A v momentě, kdy agentura předloží nějaký návrh na odložení, omezení nějaké aktivity, tak automatická odpověď je ne, ne, to nejde, je to, je to stěž, stěž, stěžení priorita. Ale tady bude tedy zřejmě nutné přehodnotit stanovování priorit začíná to být opravdu eh, těžké. Máme i další důvody eh, ke znepokojení, pokud jde o rozpočet na eh, příští rok. Měnící se finance těch akreditovaných, akreditovaných škol. To se popisuje podrobněji v našem dokumentu a já teď nebudu zacházet do dalších podrobností. Mohl jsem se účastnit, eh, účastnil jsem se zasedání, kde se řešil konflikt eh, zájmu, kde paní Ayala Sanders doporučila parlamentu, aby konstatoval, že vzhledem k úsporným programům snižování stavu zaměstnanců zvyšují nebezpečí konfliktu zájmu. A proto volá po posílení um, stat, statutu eh, eh, evropského zaměstnance, evropského úředníka, protože máme tento problém řešení konfliktu zájmu. A to znamená, že vzhledem k, ke krácení, tak eh, tam by se mělo dávat opravdu pozor. Máme tu víceletý finanční rámec. A ten místo, aby byl užitečným plánovacím nástrojem, tak se to stává spíš jakási svěrací kazajka v, na další legislativní období. Roste nadále ta mezera, která je mezi potřebami a kapacitami každý rok, což eh, skutečně ohrožuje fungování decentralizovaných evropských agentur. Ještě si dovolím slovo o společném eh, přístupu a o tom plánu té roadmap komise, kde je 90 různých eh, akcí, přičemž agentury se podílejí prakticky na všech, ať už přímo či nepřímo. Tuto práci odvádíme, eh, do té jsme se pustili, protože si myslíme, že z tohoto dlouhodobého procesu může vzejít hodně dobrého, ale vyžaduje to hodně prostředků a pozornosti. A nyní spolupracujeme, snažíme se spolupracovat co eh, nejužším způsobem s komisí. Máme taky skvělou spolupráci mezi agenturami a generálním sekretariátem komise, ale navzdory tomu mají agentury určité výhrady, pokud jde o některá modální ustanovení eh, v modelu modely tedy v tom nařízení pro agentury je tu dost prostoru pro to, aby se zohlednily specifické vlastnosti jednotlivých agentur. Nyní byly předloženy čtyři návrhy ze strany Komise pro nové nařízení, které obsahují velmi důležité otázky související s tím společným postojem agentury, by chtěli navázat dialog s parlamentem o otázkách zprávy, o otázkách horizontálních a Zjistili jsme, že není jasné, kdo vlastně v parlamentu zodpovídá za jednotlivé e, části té roadmap. A pokud jde o absolutorium za rok 2011 pro agentury, mohu říci, že jsme velmi vděční tomu, že si parlament uvědomuje význam sítě agentur. Hovořili jsme také e, s panem Ševkovičem, Ševčovičem a s dalšími. A domnívám se, že pokud jde, že tato síť opravdu důležitá je, ale nejenom z hlediska instituční debaty, ale také z hlediska lepší soudržnosti mezi agenturami. A Martin eh, z FRA převezme um, z, z Evropské agentury pro základní práva eh, tuto činnost. I tady by mělo dojít ke snížení počtu zaměstnanců o 4% asi bude potřeba to provést. Jsme nesmírně rádi, že s vámi můžeme vést eh, dialog s vaším výborem i s parlamentem. Chceme neustále zlepšovat kvalitu řízení a výstupu agentur, ale nyní se nacházíme v opravdu nesmírně svízelné situaci a další plány do budoucna příliš nepřispívají k dalšímu optimismu. A samozřejmě uvítám, pokud k tomu máte cokoliv, eh, co k tomu můžete něco dodat. Děkuji. Já si myslím, že je lepší, abychom nechali pohovořit všechny tři řečníky po sobě a potom můžeme vstoupit do dialogu s kolegy a kolegyněmi. Pan Kierum, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já nemám moc, co bych doplnil teď v této fázi. Náš stávající pan předseda eh, eh, popsal velice obšírně, jasně problémy, kterým čelí naše agentury. Děkuji. This is the same for me. Eh, Tež platí pro mě. My jsme připravili to prohlášení eh, společně, to znamená obsahuje vše, co jsme chtěli říci. Dobrá, děkuji. Krom toho, to, co obsahuje tady ten poziční dokument, to je skutečně velice dobrá báze pro práci a já doufám, že všechny výbory, k nímž mají jednotlivé agentury vazby, doufám tedy, že tyto výbory to dobře si přečtou a vyvodí z toho patřičné závěry, aby odborné vývěr, výbory a nejenom náš rozpočtový výbor měli povědomí a měli otevřené ucho vůči agenturám a jejich potřebám. Právě jste hovořili o tom, že ta roadmap a 90 akcí komise se odehrává v úzké spolupráci s komisí, ale že pocitujete nedostatek dialogu s parlamentem a nemáte tady partnera. Byla pracovní skupina, ale ta zanikla po té, co se podepsal Common Approach, společný přístup a podepsali se všechny tři instituce pod to zaschl Inkoust, tak tahle pracovní skupina v parlamentu se zrušila. Myslím, že nejlepší řešení by bylo, kdybyste napsali předsedovi parlamentu, vylíčili jste mu situaci, jak je, a kdybyste napsali, že potřebujete kontaktní osobu a předseda parlamentu to potom na konferenci předsedů, tedy z předsedy frakcí, probere a určitě se najde řešení a řeknu neutrálně a řekne se vám, tohle je teď váš kontaktní partner v parlamentu. To bude podle mě úplně nejlepší řešení této situace. Hovořili jste o tom, ano, vidím, děkuji. Hovořili jste o tom, že nejste spokojeni s přístupem komise pro, s rozpočtem na rok 2014, takže tady vidíte ohrožení možnosti, abyste s tímhle rozpočtem plnili všechny úkoly, které jednotlivé agentury dostanou. Uh, Komise učinila návrh, já vám řeknu, bude hůř. Až eh, uvidíte, o čem se diskutuje v radě a co se tam dokonce i píše na papír, že se tam eh, znovu ořezávají peníze pro agentury, tak opravdu bude hůř a budete se bát. Myslím, že v tuto chvíli naléhavě nevím teď přesně jak a kudy, ale já to tady kážu už léta, že musíme jít na ty jednotlivé odborné rady ministrů, ti zase musí obrátit na své ministry financí nebo rozpočtu a musí je alespoň informovat o tom, aby měli nějaké fundované stanovisko. Um, o čem se nejenom diskutuje, ale to, co teď je na stole, je opravdu hrůziplné. Musím také říct, že komise na tom má značný podíl viny. Přístup, který úředníci zastávají ve vztahu k agenturám. A proč? Protože komise uh, přijde s nějakým papírem, kde je napsáno, že agentury v letošním rozpočtu oproti minulému dostaly o 4% víc. No pro pána boha, když se na to podíváme historicky, tak můžeme hovořit o více procentech nárůstu. V roce 2000 jsme měli 9 agentur a 2012 a jich je 29. A teď už máme 33. 1.30, Tak, takže prosím. A ty agentury nepadají z mede. Myslím, že tohle jsem říkala už tolikrát, když jsme se setkávali s agenturami. Agentury nepadají z nebe. Agentury existují, všechny mají právní základ. Ten právní základ navrhla komise někdy dokonce nejenom na iniciativu zákonodárce, někdy dokonce komise tu agenturu si sama vymyslela a ona si vymyslí i další. V pondělí večer jsem slyšela člověka z DG pro životní prostředí, že naléhavě chtějí agenturu, která by se věnovala kontrole realizace legislativy v oblasti, této oblasti po celé Unii. Jak znám kolegy, nikdo nebude proti tomu, takže další agentura je na spadnutí. Protože samozřejmě vidíme, že komise není schopná sledovat důsledně realizace legislativy. To je jenom jeden příklad, ale přesto oni jdou do rady a řeknou, no, všichni musí šetřit, my musíme šetřit, Agentury musí taky šetřit. Přitom komise nedělá nic jiného, než že posiluje trend k externalizaci. I tohle tady hlásám nevím jak dlouho. No, od té doby, co mám agentury v kompetenci, určitě. Komise si to pěkně umí spočítat, administrativní úkony předává, dává dál, samozřejmě že to pak roste, ale údajně v míře rozumné. Vynalézají se exekutivní agentury, zakládají se a nám se říká, že je to efektivnější, když jsou ty exekutivní agentury. To, tím už se zase uleví té kategorii 5, sekci 5, protože to je operační rozpočet, ty peníze, které se tady vydávají. To Všechno je jeden velký koloběh. A pak jsou decentralizované agentury, ty dostávají své úkoly nařízením nebo pokynem nejenom od komise, ale samozřejmě i z legislativy. To je ale něco, co my tady prosím všichni ve spolek schvalujeme. Ale více personálu nebude, prostředků bude míň. A jak to všechno má fungovat, to sama nevím. Já nejsem člověk, který by říkal věci pěkně zakrytě formulované, to je prostě sviňárna. Merci, madame la présidente. předsedkyně, no, děkuji. Děkuji za vaše expoze. Já tady chci vyjádřit eh, solidaritu eh, s tím, co řekla Juta. Já bych tomu nic nedoplnil, ani nic bych z toho neodejmul. Jako Eh, poslanci samozřejmě a především rozpočtovém výboru my hodně musíme dbát na čerpání a používání eh, peněz eh, z evropského rozpočtu a na druhé, teď především v kontextu škrtu, ale také jako poslanci, tak my tady a v jiných výborech se snažíme budovat unii, prostřednictvím tedy legislativních aktů, které mají zlepšovat eh, eh, akceschopnost Unie, kvalitu, přidanou hodnotu a v tomto kontextu některé ty úkoly eh, komise svěřuje agenturám. Dovolte dva příklady, které trochu v podstatě jaksi doloží tady diskuzi. Za prvé je to agentura pro leteckou bezpečnost, což je agentura, která je, se téměř sama financuje protože dá, vydává osvědčení, certifikáty eh, společnostem, takže má vlastní zdroje. A návrh je zrušit tento rok 10 míst a 50 do roku 2017. To jsou expertní místa. A tito experti vlastně certifikují a za to dostává agentura peníze. A důsledek tohoto návrhu je nejenom šetřit, naopak tedy ruší se, mají se rušit místa a tím pádem se budou rušit příjmy agentury a dále bude se to zadávat subdodavatelům, tedy e, soukromým subjektům. To bude přece nutné a to bude znamenat co? Že se zvýší náklady pro společnosti e, aktivní v leteckém průmyslu a té letecké společnosti, takže se sníží jejich konkurenceschopnost a teď tento průmysl expanduje a prochází různými restrukturalizacemi, takže se vlastně sníží jejich konkurenceschopnost vůči neevropským E, e, společnostem. A to je ještě horší. Nejenom, že se to ekonomicky zhorší, ale také, kromě toho, nyní v členských státech výjima Spojeného království v podstatě již neexistuje žádné zbytkové know-how, žádní experti. A takže vlastně Ehm, horizontálně, paušálně se budou rušit místa, budou se snížit, snižovat zdroje, budou se i, eh, bude se tím pádem i snižovat know-how a není možné tedy vlastně to předat členským státům, protože tyto know-how nemají. A to znamená zvyšování nákladů pro průmysl a pro dopravu. Tak mi řekněte, v čem je to výhodné. To je úplná blbost od samého začátku do konce. Je to hloupé z pohledu rozpočtu, z pohledu ehm, bezpečnosti, z pohledu ekonomiky jako takové. Já to nechápu. A teď ještě poslední příklad. Eh, paní předsedkyně agentury dnes mm, mm, takže máme zde předsedu té železniční agentury. Nyní tady jednáme o reformě, to je ten čtvrtý železniční balíček, který eh, je velice obsáhlý, týká se železniční dopravy a samozřejmě eh, to představuje 10% HDP v Evropské unie a týká se to eh, života občanů. Je to velice citlivá věc pro evropské občany. A tady se navrhuje takový technický pilíř, to znamená agentuře, které zatím normalizačního charakteru, se předají všechny ty kompetence vydávat osvědčení, certifikace, tedy otázky interoperability, všechny ty technické, e, e, technická agenda se jí předá. A jaké na to má prostředky? a 500 tisíc euro e, ročně po, dvo, po, dva, po dva roky, no to je přece úplná, úplně směšné. A nakonec po té agentuře se bude chtít, aby se Eh, samofinancovala, protože bude vydávat eh, za úplatu osvědčení, certifikáty, a, eh, ale zvýší se jí obrovským způsobem práce, úkoly, odpovědnost a vlastně ona a navíc se hovoří o tom, že tam tedy se e, v pěti letech tedy má snížit o 20% počet míst, takže to ne, přece za těch podmínek ta agentura nemůže plnit e, ty zvýšené úkoly. Na jedné straně Rada parlament e, tedy připravují novou legislativu a v podstatě všechno to se opírá o úplnou, úpl, úplnou ignoraci reality. A nyní pro Eh, nyní má tato agentura asi 150 eh, pracovníků a eh, mají pouze normalizační úkoly, normalizační úkoly na železnici a když by ještě měli vydávat certifikace, tak dostane 40 míst navíc, 40 míst navíc v pěti letech, ale v podstatě to vůbec nekopíruje ty úkoly. Paní předsedkyně, závěrem bych řekl, že je to hloupé, nebezpečné, je to kontraproduktivní ekonomicky, rozpočtově, z pohledu inteligence, integrace, je to tedy úplně hloupé, úplná hloupost. A na, na konci rada a parlament budou skutečně schopni tedy eh, eh, eh, budou schopny tedy přijímat nějakou, kumulovat dále legislativu a podobně, když tedy eh, ne, nebude mít kdo to provádět. No, my v podstatě vydáváme produkty a produkty papí, pro, vy, vy, vy, eh, vydáváme spousty, spousty papíru a nakonec se to má někde skladovat ve skříni, kdy to nikdo nemůže provádět potom. A takže tady souhlasím s paní předsedkyní. Tu otázku agentur to musíme skutečně e, řádně prodebatovat, protože to je něco, co může ohrozit e, důvěryhodnost Evropy, když nebudou schopni tu svoji práci reálně dělat. Takže to je otázka, která vůbec není humorná, je to skutečně zásadní věc pro samotný život institucí. Ja, vielen Dank. Děkuji. To byly další dva skvělé příklady, o kterých ty víš. Bylo by jich ještě daleko víc. Ale jak už jsme řekli, agentur máme více. An? Yes, thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji třem zástupcům za zprávu. O této situaci, kterou považuji za vážnou. První, co bychom si měli uvědomit, je, že většina výdajů agentur jsou provozní výdaje. Není to něco správního. Čili je zvláštní, že by měli být terčem takovýchto úspor. Úspor údajně na administrativních nákladech. Slyšeli jsme řadu příkladů, mohli bychom uvést víc, více. Pokud máme ušetřit, musí se tak dít na základě určitého vyhodnocení. A agentury jsou neustále hodnoceny. A pak je možné přijmout strukturálnější rozhodnutí. Je tu jeden konkrétní příklad, když se hovoří o Cepolu, který se má přestěhovat z Británie, možná slouči, má se má sloučit s Europolem i když vidíme, že v parlamentu i v radě jsou lidé proti. Toto je příklad možných úspor, ale nakonec si to nikdo nepřeje. Asi byste našli i další podobné příklady, kdy sloučením agentur by bylo možné dosáhnout určitých úspor, mít z toho určitý prospěch ale je to těžké, protože je to vždy, vždycky jde o určité rozdělení mezi hlavami eh, států a podobně, aby se dostala agentura do naší země. Jinak je těžké restrukturalizovat. Ale toto je často cena, kterou musíme zaplatit za úspory. Pravdou je, že komise tady předkládá návrh, který zdá se být nespravedlivý. Měli bychom pečlivě vyhodnotit každou, na tento návrh ke každé agentuře a uvědomit si, že návrh komise není pro nás žádným zákonem, musí ho změnit. Všem rada často přijde s návrhy plošných eh, škrtů, aniž cokoliv analyzuje. Prostě jenom škrtá. A toto, tato situace samozřejmě hrozí. Čeká nás tudíž velmi těžká diskuze. Často jsme svědky toho, že se nějaká agentura dostane do problému, protože nemá, eh, nepředloží organigram. Mnoho agentur přichází o tolik rozpočtových prostředků, že dokonce nemůže ani zaměstnat ten počet lidí, s kterým počítá. Čili i tady je určitý rozpor. Protože toto může být rovněž poměrně důležité. Měli bychom upozornit všechny specializované výbory na to, jak těžké je realizovat politiky v některých oblastech. Někdy ten, ta problematika, problémem agentur byl nedostatek zájmu, nedostatek pochopení jejich podstaty a jejich úkolu ale myslím, že výbory jsou si toho stále více vědomi, stále více chápou, jaká je situace. Můj pocit je takový, že v radě, existuje velmi malý zájem o agentury. je velmi těžké získat od rady mandát, protože oni v podstatě nevědí, co si o těch věcech mají myslet. Čili Toto je další problém samo sobě. Myslím, že je nesprávným přístupem dávat všechny agentury do jednoho pytle a říkat, že mají mít stejný rozpočet. To pak je dost své volné. V mnoha případech mají agentury nové úkoly, máme nové agentury v oblasti finančního dohledu, které jsou skutečně vysokou prioritou. Je podivné, že začneme něco nového a pak hned začneme se škrty. Existují i mimořádné příklady a to jsou agentury financované z poplatku. To znamená, že průmysl je platí. A pak za to očekává, že je práce odvedena. Parlament si nechal vypracovat studii o stanovování poplatků u agentur. Týkalo se to dvou agentur. Pouhem, která se financuje sama. A dále eh, OHIM tedy a pa, eh, zdravotní a pak uh, zdravotní agentura to je takový výchozí bod pro stanovování těch poplatků, tam příliš politicky. Potřebujeme nějaké podněty k tomu, jak eh, to bude v budoucnu. Určité zásady pro stanovování výše poplatku a jak se bude zacházet s přebytky a s deficity, tak, aby agentury mohly splnit svá zadání. Já předpokládám, že bude stále více agentur v budoucnosti financováno z poplatku, zvláště ve finančním sektoru. Proto potřebujeme mít jasné zásady, aby byla jistota, že to bude probíhat tak, jak má v budoucnu. Možná v září nebo v říjnu bychom to mohli zařadit na pořad jednání výboru. Děkuji. Děkuji. Teď Inge, prosím. Děkuji. Si chce trošičku bránit, ale více rozčilujeme nad věcmi, kdy máme na stole návrh, který nemůžeme změnit. Ale chci se zeptat. Za prvé, dopady změny staff regulation na agentury. Pracovní doba je 40 hodin, zároveň slyším, že počet personálu se má zase zvyšovat tedy jak se projeví změna toho nařízení o personálu na agenturách? Má první otázka. Druhá. V tuto chvíli se přepracovává nařízení o rozpočtu pro agentury a mě překvapilo, jak malý input tady je. Proto se tedy ptám, čím agentury přispěly do toho přepracovávání a jak jaký input poskytli pro přepracování stavu personálu. Ten dokument by mě zajímal, protože pak bychom se mohli snáze orientovat, kam to půjde dál. Juto, ráda jsem s tebou pracovala v té pracovní skupině a to, co si říkala, tak mnohé mohu podpořit. Komise teď musí rozvážit, jak postupovat dál v té evropské změněné krajině. Bude-li to dál tak, že se všechny úkoly budou dávat dál, aby měli co nejvíc volného času, tak pak je otázka, k čemu je vlastně potřebujeme. Chci poukázat na to, že růst agentur se musí omezit. Máme komisi a komise musí nové úkoly plnit sama. A mohu nám jen poradit při novém zakládání agentur být daleko restriktivnější než do posud. Takže 180% podpory pro tvůj návrh. Možná donutit radu, aby všechny právní báze agentur opět otevřela a myslím, že by se všude mělo jednat i o rozpočtu. To otevření těch právních bází, lepší výbava těch agentur, problémy, které má každá agentura a každá má jiné, to musíme řešit opravdu individuálně. A proto je třeba, abychom jako rozpočtový výbor tohle přinesli jako požadavek na jednání s radou. Protože když se budeme snažit jenom někudy pomoct těm agenturám ven z toho maléru, tak to není řešení. Uh, já jsem připravena se do toho pustit. Měli jsme skvělou spolupráci. Málo kdy jsem dostávala tak dobré informace jako v té interinstitucionální pracovní skupině pro agentury. Já jsem tam fakt pracovala ráda, i když to byly hory papíru. Věděli jsme všechno, věděli jsme, jak těm agenturám pomoct, takže pokračujme v tom. To sami jsme zpracovali, tak proč to i nerealizovat? Děkuji. Inge, Ledaco z našich dobrých plánů jsme prostě neprosadili proti radě. To je jasné, ale budiš. Teď Monika, prosím. Chci se připojit k tomu, co řekla paní Jensen. Je pravda, to, jak rada členské státy trvají na tom, že když vytvořili agenturu, už se na tom nikdy nebude nic měnit, tak to je opravdu těžko uvěřitelné. Když se podíváme na otázku CEPOL, tak to nebyla iniciativa komise, že by snad Velká Británie CEPOLu dala, tak říkajíc, židli za dveře. Na to se dalo přijít už dřív jak propojit další vzdělávání v otázkách bezpečnosti lépe s těmi stávajícími institucemi, které o Europolu máme nebo o Eurojustu, které máme i u Frontextu, jak to lépe spolu navzájem propojit. Ale blbe, hloupé na tom je, že komise e, většinou podlehne, když nějaký členský stát řekne ne a my už nechceme a pustíme se do diskuse. Uh, pak se to popíše jako skvělá změna, protože v Bramshillu nás tak říkajíc už nechtějí a chtějí prodat nám dům nad hlavou a řeknou, místo to pro vás už není. Dávno se tím měl už někdo zabírat, zda není třeba rozumné lidská práva a ženská práva třeba dát dohromady. Proč je oddělovat? Zda by, já si myslím, že ženská práva jsou lidská práva, což vlastně znamená, že ty agentury dělají to tež. Jedni dělají pěkné studie, druzí dělají pěkné studie, všichni mají pěkné studie, jenom je to nepatrně jinak zaměřené. Opravdu ta otázka, do jaké míry komise, a to má Inge naprostou pravdu, jak definuje komise svou vlastní roli. Zda ji definuje a jak ji definuje. Já třeba jedna agentura, nebudu říkat, jaké generální ředitelství to bylo a oni mi řekli, že agentura je skoro větší než generální ředitelství a že takhle by to nešlo. A my jsme zjistili, že to tak většinou je, že ty operační jednotky venku jsou logicky větší než ta správní jednotka na ministerstvu. Kdyby to fungovalo stejně, kdyby by ministerstvo kultury, my jsme měli 500 lidí na ministerstvu a 120 tisíc lidí v terénu, no to je logický, že ministerstvo je menší opravdu já mám problém s tím, že komise nepřesně definuje, jaké úkoly jsou operativní a mají je dělat agentury v terénu. Když vemu Europol, tak to je jasné, to komise převzít nemůže. To jsou operativní jednotky, eh, koordinace policejních jednotek na mezestátní úrovni, to opravdu není úkol komise. To je jasné, tady ta agentura má smysl. Spoustu agentur má smysl, ale je třeba je výrazně lépe vybavit, třeba když se někdo stěžuje na podvody eh, s DPH a jsou to dvoumístné sumy v miliardách a pak se členské státy ozvou a řeknou, že mají nedostatek personálu na koordinaci v Europolu a na tomto stroskotá. Když se podíváte na to, že koordinaci tam dělá 27 lidí a podívám se na tu sumu, o kterou se při těch podvodech jedná, tak to by se dalo říct, že jenom z toho by se to celé dalo financovat. Jenom kdyby 10% eh, z toho, co se ztratí podvody, se dalo, tak se toho personálu může najmout násobek. Takže myslím, že by se nemělo paušalizovat. Ten paušální klíč Všem něco sebereme, teď se bude budovat Centrum pro kyberznočil a Europol na to dostane minus 9 lidí. No tak můžu říct, užijte si to. Zločinci mají pré, internetová kriminalita, dětská pornografie, všechno kvete, protože není nikdo, kdo by se tomu věnoval. Máme čtyři lidi na to, aby aby sledovali dětskou pornografii. No teda gratuluju. Takže teď ještě navíc mají všeho dost a budeme krátit. Europol je dost velký, ale zločinců je taky hodně. Ve všech oblastech. Drogový obchod, obchod s lidmi, všude, kde se musí koordinovat. To se netýká jenom Europolu, ale i mnohých dalších. Eurojustu, máli se koordinovat, spolupráce, tak se to musí dělat přes Eurojust. To se prostě nedá dělat jinak. Ta otázka je naprosto oprávněná, jak těch 40 hodin funguje. 40 hodin skutečně přepočítat na personál a to se bude muset udělat a přesto se to musí děl- oddělit od oblasti nových úkolů. A musím říct, když je potřeba nějakou konstrukci zjistit, jak roste internetová kriminalita, pak se to nějak definuje nově a řekne se a od teďka je to agentura v růstu? No, upřímně řečeno, ty úkoly máme už teď, aniž by to byl ten systém isis Ten úkol roste i ten způsob, jak se definuje růst. To je upřímně řečeno dost absurdní Tedy přesná analýza je na místě, 40 hodin, to se musí přesně rozpočítat, ale bylo by rozkumné, rozumné přeskoumat, co dělá komise. A teď ještě poslední věc k těm poplatkům. Slyším třeba o EKA, že za registraci v jedné oblasti malý podnik 9 tisíc eur na poplacích 9 tisíc eur přes ty poplatky se nám dobře daří vraždit vlastní iniciativu malých a středních podniků, protože čím víc poplatků, tím líp funguje ta agentura. Ale že původní záměr podpořit malé a střední firmy je s tím v naprostém rozporu, to nikoho nezajímá. Očekává se, že bude přínos takový a takový, ale jak to bude fungovat u těch firm, to nikoho nezajímá. Takovou analýzu bych velmi, velmi podpořila, protože si myslím, že ledaco si tady pěkně zdeformováno a mnohé z toho by ta trojka, která to dnes agentury zastupuje, eh, nám opravdu řekla a já jsem ráda, že nám to řekli. Děkuji. Děkuji, Moniko. To, co říkáš, tím, čím víc poplav výsledku, tím líp funguje agentura, to není zpravda, protože oni jim teď dají. Komise chce přesně i v tom, co se financuje z poplatku, tedy průmysl platí za ty služby, ať už je to EKA nebo EMA nebo cokoliv jiného, oni to chtějí rychle, svižně, aby ta práce fungovala, ale když tam nebudou lidi, kteří tu práci udělají, protože v důsledku toho offsettingu odejdou lidi z EMA a to se financuje z poplatků, tak ten servis prostě už neposkytne. To znamená, tady se škodí schopnosti inovací. Poznámka, komise nabíze teď už jenom contract agents, kteří už nejsou kvalifikovaní, a nemůžeme najímat ani státy, ani odborníky z národních států, protože za tři tisíce, tři a půl tisíce eur nikdo nebude na pár let pracovat. Nemůžeme zaměstnávat ani dočasně pracovníky. Neznajdeme dobré úředníky v národních zemích, v národních státech, abychom je za pět let poslali zpátky. To podle komise by tak mělo být. No, všechno je to dost mizerné. Má otázka zní, zda přístup komise vůbec s těmi pravidly, podle nichž my utváříme svůj rozpočet, je kompatibilní, nebo zda to není všechno protizákonné. Prosím, nezdržujte pana Prejzeho, já totiž čekám na jeho odpověď. Když napříč ke všem kategoriím vezmu agentury a řeknu, tohle jsou mé agentury, ty mají tolik a tolik lidí. A teď za prvé jedno procento personálu se sníží a jedno procento personálu navíc půjde do personálního půlu a z toho půlu se pak obslouží ty agentury, které jsou z nějaké úplně jiné kategorie, a to proto, že právě vznikají nebo rostou, mají víc úkolů. Rozhodně potřebují víc personálu, za to vůbec jde, zda je možno kategorii, eh, agenturu z kategorie 1A sebrat lidi a poslat je do trojky, do kategorie 3. Je to vůbec možné? Není to v rozporu se zákonem? Nám se to vždycky zakazuje když v nějaké kategorii přebývají peníze, tak eh, je prostě nemůžeme přesunout do jiné kategorie. Možná otázka, která tady padla kolegyně Resslerová, já to odpovědět, na to odpovědět neumím, nevím, jestli komise, pokud jste toho schopní, jak změna personálního statutu se projeví u agentur a jak to bude se změnou rozpočtového nařízení. Můžete na to prosím odpovědět a potom pan Preze může odpovědět mě a pak si myslím, že budeme asi muset skončit. Uh, uh, Děkuji. To bylo skutečně zajímavé zajímavá diskuze. Za prvé, děkuji za ten váš první námět. Ano, my jsme řekli, že potřebujeme partnera v parlamentu a napíšeme panu Šulcovi, abychom tuto možnost získali. Také jste zmínila skutečnost, že členské státy a rada eh, eh, trvají na škrty v rozpočtech agentur a mohu vám říci, že to pak dám ještě slovo kolegům a e, my se snažíme vysvětlovat, proč potřebujeme větší rozpočet, ale může to být nebezpečné. Takový příklad. Nyní se navrhlo ta, ta železniční agentura, takový příklad. Třeba e, my tedy za pár let budeme vydávat ty certifikáty pro e, Eh, tedy vlakové soupravy v Evropě a v podstatě i zde tedy došlo ke škrtům a došlo, došlo i ke škrtům v národních rozpočtech na tuto aktivitu. To je nebezpečné. Na pana Riketa, on použil velice pádné příklady. Nyní máme několik problémů, které jsme slyšeli i od jiných členů parlamentu. První je, když taková agentura má své příjmy a je schopna v podstatě eh, vytvářet eh, nové posty pro to, aby eh, plnila nové úkoly, což ne vždycky není povoleno. A na druhé straně musí tedy snižovat počet eh, postů v rámci eh, toho nového plánu rozdělování postů. To je nebezpečná politika. Třeba u nás existuje velká poptávka od sektoru, který by případně přispíval k rozvoji agentury, protože podle něj jsme prioritní, ale nástroje pro eh, realizaci tohoto přístupu, tak ty nemáme. To je problém. A k tomu ještě mm, i jiní, i vy, paní předsedkyně, jste zmínila fakt, že dnes se nám navrhuje, že bychom třeba využívali detašované národní experty paralelně s tím, že se zavádí politika eh, boje proti eh, střetu zájmu. No tak přece potom nemůžeme používat detašované národní experty, aby rozhodovali třeba o problémech povolování vozidel. A teď i používání těch eh, eh, tedy smluvních, externích pracovníků, to přece není žádné řešení. My potřebujeme třeba inženýry, který mají, kteří mají za sebou 10-15 let zkušeností na mezinárodní scéně, umí třeba dvěma, třemi lety a my navíc eh, on bude dělat velice specializované úkoly, jako třeba homologovat vysokorychlostní vlaky. No tak to přece jen tak někdo externě nasmluvaný nebude schopen a dále také body, které se týkají e, těch správních výdajů, administrativních výdajů agentur. Já potvrzuji, paní předsedkyně, že e, my e, tedy máme staff regulation, máme nové finanční nařízení, které přichází s novým přístupem a hovoří i o zjednodušení to se nám eh, líbilo, ale my samozřejmě aplikujeme veškerá pravidla a je to problém pro všechny. Ehm, a nemluvě o malých agenturách. Takže zjednodušení vítáme. A teď těch 40, 40 hodinová pracovní doba. Nový návrh, který se týká staff regulation, to je velice jednoduché eh, ale my jsme měli, byli, my jsme měli být konzultováni, ale nebyli. Takže teď se rozhodlo, že se budou aplikovat tato pravidla i na agentury, pokud je o 40-hodinová pracovní doba, to je v podstatě stejná reakce od všech. My bychom byli strašně rádi, kdybychom mohli pracovat jenom 40 hodin denně. A to platí určitě pro všechny naše pracovníky. Naši pracovníci pracují daleko, daleko více a déle než těch 40 hodin. A teď pokud jde o další poznámky od eh, členů parlamentu zde, tak eh, s tím souhlasíme. Ale ještě dám slovo Mortemovi, protože určitě ten má také k tomu nějaké poznámky. Děkuji. Mikrofon. Uh, Jenom dvě stručné připomínky, abych zareagoval na to, co jsme slyšeli, e, chápání role a postavení místa e, agentur v té evropské rodině. Zde je třeba ještě udělat určitý pokrok, protože zde nám chybí nějaké společné vnímání v Unii ohledně eh, těch různých rolí, úkolů, agentur, jak agentury přispívají ke všemu. A mm, zde lze eh, zlepšit ten diskurs a především mm, eh, především vůči členským státům a vládám, tak je třeba, aby lépe vnímali a chápali roli agentur. A je takové zvláštní to v tom smyslu, že většina agentur eh, Eh, eh, eh, sídlí v hlavních městech některých států. A to je to, o čem mluvíme v trojce, tedy jak zlepšit povědomí, jak pomáhat tomu, aby zde naše agentury byly lépe chápány. A k tomu, co jsme slyšeli o spolupráci mm, se, nebo jaký, jak je to s agenturou eh, pro základní práva a genderovým institutem. No, původní rozhodnutí bylo mít dvě agentury, ale mohu vás ujistit, že zde existuje silná spolupráce, jak v administrativě, třeba zadávání zakázek a podobně. A i věcně spolupracujeme. Takže eh, se snažíme zabránit překrývání nebo duplikacím a či nějakým hm, rozporům, kontradikcím. Děkuji. Spolupracujeme velice úzce. A... Děkuji. Inge, ještě potřebuji odpověď od pana Prízara, ale zároveň musíme hovořit ještě o tom pravném rozpočtu, tak bylo by možná tu tvou otázku vyřešit bilaterálně, prosím. 40 hodin a my se udřeme k smrti. Takže mě by to opravdu zajímalo, jak se to započítává. Takže ty dvě věty, které zazněly, mě nestačí. Prosím, aby odpověď byla konkrétnější. Děkuji. Pan Prejsa? Thank you, eh, Madam Chair. So... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, eh, flexi time. Ne. No, to bych spíš nechal na eh, kolegovi, aby řekli, jak se to bude implementovat. Jenom eh, kontext návrhu rozpočtu na rok 2014 a jak eh, komise vidí ten návrh. V bodě 23 interinstitucionální dohody o rozpočtové disciplině a finančním e, e, řízení. Zde existuje politická dohoda přece mezi parlamentem, radou a komisí. Tak tam se říká, že že eh, eh, pokud jde o plán míst, pracovních míst ve všech institucích, orgánech a agenturách, takže za pět let se má snížit eh, ten stav o 5% pro všechny. A to tež se týká i toho zvýšení pracovní doby na 40 hodin týdně. Komise svůj návrh vytvořila podle toho, co bylo dohodnuto Eh, rozpočtově dohodnuto. A nepopírám, že zde eh, existuje takové napětí mezi eh, tím rozpočtovým procesem a legislativním procesem. Mm-hmm. Protože někdy ty procesy jdou rukou v ruce a někdy mezi nimi existují tenze. Takže na základě této premisy je jasné, že mít agentury, které jsou v různých fázích vývoje, některé jsou již eh, dobře etablované, některé naopak právě začaly fungovat, eh, nebo u některých se rozšířily úkoly kvůli novým legislativním eh, návrhům, kvůli novým normám, které odsouhlasily Rada a parlament, takže ty potřeby se liší podle toho. A pokud chcete řešit tyto různé potřeby, na různých úrovních agentur, tak potom ma, zjistíme, že nám klesá e, e, e, počet pracovníků, samozřejmě. A, takže když chcete dát no, nové pracovníky těm nově začínajícím, no tak jedině tak, že uberete jinde. A na tom stojí návrh komise. My jsme vyhodnotili potřeby a zvážili jsme možnosti a výsledek je v návrhu rozpočtu na rok 2014. Pokud tedy akceptujeme tento fakt, no tak musíme působit systematicky. A tedy komise eh, se drží pouze eh, toho směru, který nám vytýčila mezi institucionální dohoda. Neexistuje žádný rozdíl mezi evropskými orgány a agenturami, pokud jde o stroj financování. Ne. Tam se hovoří o všech evropských orgánech a agenturách a zde máme eh, samozřejmě i a agentury, které se financují z příspěvku EU, no tak tam eh, samozřejmě mm, je ta snaha tedy eh, mm, zajistit rozpočtové ty agentury, ale e, e, samozřejmě potom máme za agentury, které vybírají poplatky a samozřejmě ty poplatky se vypočítávají podle striktních potřeb dané agentury. Takže zde samozřejmě jde o to zlepšovat efektivitu jak u těch prvních, tak i u těchto agentur druhých, tedy které se financují či aspoň částečně financují. Příklady, ty jsme tady slyšeli konkrétní příklady některých agentur, kde se rozšířily úkoly. Pan Rike eh, zmínil několik příkladů a já bych řekl, že v případě té eh, agentury pro bezpečnost letecké, letecké dopravy, tak v roce 2013 došlo k, eh, k nárůstu o 60 pracovních míst v jejich organizačním plánu. Mm, takže skutečně jsme uznali, že se jim rozšířily úkoly a pokud jde o program do roku 2020, tak e, i ta železniční agentura tak také dostala nové úkoly a proto i jsme to zohlednili, e, i jsme to zohlednili e, v těch realokacích pracovních míst. A nyní pokud jde o to, jak řešit ty potřeby, budoucí potřeby, paní Jensen, paní Holmajer zmínili možnost, že by bylo užitečné třeba eh, se zamyslet nad eh, fúzemi agentur, jako třeba teď se hovoří o Europolu a Cepolu, nebo i u jiných, které jsou si eh, tedy mm, blízké svým zadáním. A tady je to otázka tedy efektivity. Do té nás tlačí rozpočtová disciplína a je třeba se říct, ale ještě jinými úvahami, které vstupují do tohoto procesu, jako třeba vývoj legislativy. A takže tady je náš kolektivní úkol, tedy sladit někdy rozporuplné směry. A takže ještě pár faktů. Paní předsedkyně, ano, počet agentur se zvýšil eh, eh, z, tedy v roce 2013 32 jich bude a e, úroveň evropských příspěvků od roku 2000 se také zvýšily osmkrát. Výdaje se zvýšily osmkrát a čtyřikrát se zvýšil počet pracovníků. Abych ještě zareagovala na tu otázku transferu pracovníků a mezi těmi, a, e, těmi transfery mezi různými rozpočtovými kapitolami. Žádným transferům nedošlo. Komise navrhla 1% pro ty e, přeskupení, pro, to trans, pro ty transfery. To je, abychom snížili počet míst v, v tom e, organizačním plánu a my v podstatě jsme se dotkli pouze těch prázdných, neobsazených pracovních míst, takže ty se redukují, takže nedochází k transferům, fyzickým transferům konkrétních pracovníků ne. A pokud jde o e, ty alokace, ty se také nepřesouvají. Zde máme e, indikativní stropy v každé té kapitole, kde komise tedy navrhuje i indikativní tedy e, rozdělení těch jednotlivých limitů a v rámci těch limitů musí zůstat to financování každé z agentur. Ano, komise navrhla i vytvořit nový orgán, tedy European Bank Resolution Board, to je, ta, to je ten orgán pro řešení bankovních krizí, ten tedy bude doplněn ještě k těm agenturám, ale mm, tato agentura by se měla sama financovat a ty stropy v rámci těch kapitol budou dostatečné, aby pokryly ještě další potřeby, které vzniknou do roku 2020. Stručně to je vysvětlení. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji. Bereme to na vědomí, že by nás to uspokojilo, říci nemohu. Děkuji všem. Ne, nerezignuji, i když to tak rezignovaně možná znělo, ale to určitě ne. Děkuji všem, kdo přišli. Děkuji trojce, která hovořila, děkuji i ředitelům, kteří přišli, aby naslouchali a kteří i třeba nic neřekli, ale třeba si alespoň mysleli. O Katrin teď hovořit nebudu, prosím. Děkuji vám. My teď musíme pokračovat dál s prací rozpočtového výboru, protože odpoledne tady už nebudeme mít pana zpravodaje. Teď se budeme věnovat eh, opravnému rozpočtu a sice o čísla 4 a 5. Giovanni, prosím. Děkuji, děkuji, to. Velice stručně bych chtěl poinformovat. Zde my máme několik těch opravných rozpočtů. Vlastně máme číslo 2, 3, 4, 5 a potom ještě všechna ta storna, a, o kterých musíme hlasovat. Takže opravný rozpočet číslo 2, jak asi si pamatujete, tak to má za sebou velice dlouhou historii, již jsme to politicky odhlasovali 7. května a i e, dvě tranše jsme odsouhlasili, první 7,3 miliard a druhá tranše první tedy 7,3 miliard a e, druhá, na to musíme mít další E, e, opravný rozpočet 14. května se ECOFIN rozhodl o první tranši opravného rozpočtu číslo 2 a zde po té dohodě 9. E, července odsouhlasili těch 7,3 miliard euro tuto tranši s tím, že se to proporčně rozdělí, tedy škrty se proporcionálně rozdělí ve všech těch rozpočtových linkách. Dále rada se zavázala, že zajistí, že pokryje i dalším opravným rozpočtem, mm, pokud vznikne nějaká potřeba, tedy pokud jde o e, prostředky na platby do konce roku. Opravný rozpočet, který samozřejmě e, určitě bude nezbytný vzhledem k tomu, že je třeba mít eh, prostředky na platby na rok 2013 a samozřejmě i toto mm, pro nás zůstane podmínka, podmínka pro to, abychom mohli hlasovat pro eh, a dát souhlas s legislativním balíčkem, tedy tím víceletým finančním rámcem. To nás čeká na podzim. A k tomuto opravnému rozpočtu vám ještě musím říci, že eh, termín pro pozměňovací návrhy je eh, tedy 16. Eh, červenec ve 12 hodin a budeme hlasovat v rozpočtovém výboru 5. září na plenárce potom v září, na zářivé plenárce. A nyní číslo 2 tedy máme za sebou a teď máme i číslo 3. V tomto případě Eh, jde o opravný rozpočet, který se týká eh, ročního přebytku 1,23 miliard eur, eh, které musíme vrátit členským státům a tím se proporčně sníží jejich příspěvky vlastně. Přijetí tohoto opravného rozpočtu, tak samozřejmě zde to jsou eh, příspěvky, z příspěvku, eh, zde máme příspěvky, které členské státy musí dát, aby se pokryl opravný rozpočet číslo 2 také. Takže tento rozpočet, opravný rozpočet číslo 3 je politicky propojený s opravným rozpočtem číslo 2. Já tady navrhuji, abychom odsouhlasili postoj Rady z 9. července, to potvrdilo návrh komise a to bez pozměňovacích návrhů. I v tomto případě termín pro pozměňovací návrhy pro e, přijetí usnesení usnesení parlamentu, to je 16. červenec a hlasovat ve výboru pro rozpočet budeme hlasovat 5. září a poté eh, na plenárce, eh, zase opět tedy v září na plenárce. A dále jak i již říkala paní předsedkyně Jukta Hauk, máme opravný rozpočet číslo 4 a 5. 4 eh, ten se týká návrhu komise, eh, kde vlastně komise se snaží posílit organizační strukturu agentury GNSS. Je to, eh, jsou to tedy ty evropské satelitní navigační programy a ta je to exekutivní eh, agentura. Dále potom máme zde agenturu EACA, to je ta agentura pro kulturu audiovizi. V podstatě zde je to eh, rozpočtově neutrální, eh, protože se to bude kompenzovat snížením rozpočtu komise. A takže v rámci i e, e, e, zdrojů, které jsou v dispozici soudního dvora. Pokud jde o GNSS, zde se žádá 20 pracovních míst a mm, zde mm, tedy proplnění úkolů Galilea a pokud jde o EACA, je to 15 na plný uvazek a 2 na dočasný. A pokud jde o soudní dvůr, tak zde se mm, požaduje sedm pracovníků kabinetu navíc. Pokud jde o soudní dvůr, tak zde dovolte, abych zdůraznil jménem kolegy Borna který dnes zde není a který je odpovědný za tuto část rozpočtu, že zde se nevzal do úvahy požadavek eh, eh, eh, nových mm, potřeb, protože zde vznikají tedy nové úkoly a my jsme tedy ochotní akceptovat návrh komise, to znamená i začlenit sem tyto nové, tyto nové pracovníky navíc a reflektovat to v rozpočtu. Dále rozpočet číslo 4. Zde máme opět pozměňovací návrhy do 16. července a budeme hlasovat eh, v, v rozpočtovém výboru 5. září a poté budeme hlasovat eh, na plenárce opět v září. Opravný rozpočet číslo 5, tak eh, to, ten má pokrýt mobilizaci Evropského fondu Solidarity pro Chorvatsko, Slovensko, Rakousko 14,6 miliard euro pardon, milionů euro, 14,8, 14,8 milionů euro. Ehm, kolega, zde určitě k tomu ještě něco dodá pan kolega Fernandez, protože on se věnuje této agendě, tedy 14,8 milionů. A, takže my 27. června jsme to politicky odhlasovali, protože jsme chtěli ukázat radě, že jsme ochotni odsouhlasit tento opravný rozpočet, ale i přesto všechno rada bohužel ještě nevyjádřila svůj postoj. Uh, a takže tak, abychom mohli hlasovat o tomto na červencové plenárce a v tomto případě budeme hlasovat 5. září na našem výboru, a tak, abychom mohli toto hlasovat na zářijové plenárce. Takže, jak vidíte, všechno hlasování si tady koncentrujeme na září. A zde ještě, to je to, co jsem tedy chtěl říci k, k těm opravným rozpočtům. Pokud Paní předsedkyně ještě mi dovolí, abych něco doplnil k těm, eh, k těm eh, eh, případům Storna. Jak asi víte, zde pokud jde o částky na platby, tak zde dochází ke skluzům a v podstatě vždycky se odsouhlasí třeba rozpočet, rozpočet číslo dva, a potom zde je problém. Problém má komise, komise má problém, protože implementuje se pouze málo programů, což znamená, že musíme vyhodnocovat různá storna, která nám navrhuje komise, protože chce přesunout eh, tedy ty prostředky z jednoho eh, eh, řádku nebo z jedné položky mm, tam, mm, kde tedy nejsou potřeba do jiných položek, kde ano. A, takže to se děje. A zde my v podstatě jsme nuceni potom platit, ale co platit třeba úroky za ty skluzy, protože my e, pozdě platíme závazky, pozdě platíme závazky, na které na sebe bereme. A zde bych chtěl hned Eh, změnit eh, DEC 16. To se týká 4 milionů euro, které se přesunou pro financování programu ISAC. To je mm, Eh, eh, eh, Evropská veřejná administrativa, je to rubrika 1a a my jsme odsouhlasili, protože nemáme odsouhlasen zatím opravdu rozpočet číslo 2, protože jsme snížili částku na platby v roce 2013, tak v podstatě tento, ale tato položka teď zůstala bez zdrojů, bez prostředků. Mm, tento program ale samozřejmě bude znamenat, že bude platit zase úroky z prodlení a takže já si myslím, že by bylo dobré udělat ten transfer proto, ale Eh, zde na to budeme potřebovat 10 milionů euro, které máme v DAP 2, v opravném rozpočtu 2 a vlastně ten je určen na platby za rok 2013. Takže i přes tu první tranši 7,3 miliard z opravného rozpočtu 2, tak víceméně to odpovídá 60% potřeb programu a bude nám tam chybět. Ještě v této samotné rozpočtě, rozpočtové lince nám bude chybět, bude nám chybět prostředky. Dále zde máme tedy eh, dek 17 eh, eh, uvolnění rezervy. Jde o jak asi si pamatuje kolega Halmoyer, to je balíček, my jsme měli, my jsme to nazvali mm, balíček rezervy na Schengen tehdy. A my jsme tam tedy vyčlenili 97,8 milionů na závazky a 52 na platby. A 29. května my jsme se dohodli tedy s radou o legislativním balíčku a já doufám, že zde e, určitě jsem si vyslechl i kolegy z Libe a e, zde byly e, vytvořeny všechny podmínky, abychom mohli uvolnit rezervu, šengenskou rezervu, můžeme rozpustit. A takže já bych chtěl, abyste hlasovali pro rozpuštění této rezervy, e, tedy e, e, v rámci toho storna 16 a potom 18. Zde jde o humanitární pomoc. Takže to je zase by se mělo týkat Syrie a jde o 240 milionů a 140 na platbách to první byly závazky. I v tomto případě zde nám zde nám to chybělo v rozpočtu na rok 2013, což znamená dost velké problémy s hotovostí. Zde především my tady e, e, máme velké potřeby, protože jde o humanitární pomoc. Zde e, především výbor DV hodně na to apeluje a je pro tedy Eh, tento opravný rozpočet. A dále i my jsme odsouhlasili již první eh, tranši eh, toho opravného rozpočtu číslo 2 a takže zdroje tam jsou, ale především ale je třeba ještě zvýšit toto. Pokud jde o mm, tu, tento rozpočet, tak zde ty zdroje by se měly vzít z některých prioritních programů, prioritních pro náš parlament, jako Jižní Amerika a Asie. Ale myslím si, že pro účely tohoto storna my bychom měli tedy dávat velkou prioritu humanitární pomoci, tak bychom měli tedy toto uvolnit a uvidíme potom, z jakých programů se to vezme a potom určitě zase následně se to tam doplní. Dále i Storno 19. No, to se týká také humanitární pomoci. Jde o 15 milionů euro na zavázcích a 8 na platbách. Jde o, eh, o Demokratickou republiku Kongo a Středoafrickou republiku. I v tomto případě si myslím, že z důvodu humanitárních, pro které jsou určeny tyto stroje, tak by bylo vhodné hned tedy eh, eh, uvolnit tyto prostředky. Ale teď v případě 2021, tak toto posiluje pouze mm, částky na platby, jde o 21 milionů euro na nástroj stability a mm, zde zatím nemáme částky na platby, e, protože e, zde tedy nebylo zatím co platit, jde o 22 milionů méně tedy ve srovnání s tím, co komise plánovala v návrhu rozpočtu. Je jasné, že se všemi těmito storny, o kterých já navrhuji, abychom hlasovali pro, dnes odpoledne, tak já si myslím, že tady se snažíme eh, prostě nějakým způsobem dát dohromady tu skládačku a mm, z těch kusů eh, vytvořit tedy oděv, který má ale spoustu děr. A je to prostě všechno jen takové parciální. Proto si myslím, že ale je třeba to udělat, abychom garantovali implementaci našich programů a abychom i garantovali především humanitární pomoc, která je tak zásadní pro eh, některá, některé to obyvatelstvo některých zemí, které trpí velkými problémy, jako Sýrie, jako Středoafrická republika, jako Demokratická republika Kongo. Takže to je situace a já doufám, že budete hlasovat pro dnes odpoledne. Děkuji. Ja, Děkuji. Také vycházím z toho, že odpoledne, až budeme hlasovat, že budeme hlasovat pozitivně. Teď ještě kratičký časový úsek. Fernando, ne, pardon, José Manuel, omlouvám se. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser rápido. Oi. Paní předsedkyně, vyjádřím se stručně, myslím, že tady musíme být rychlejší. Návrh pro Slovensko, Chorvatsko a Rakousko byl opožděn. Je to od z října a listopadu 2011. To je tedy to referenční období a je škoda, že došlo k tomuto pozdržení. Hovořilo se o navýšení Zdá se, že by to zřejmě splnilo podmínky. Nejvíce to postihlo Slovinsko z hlediska dopadu na slovinské HDP. 0,6 HDP. Je tu těch 214 milionů eur, k tomu se právě vztahuje tato procentní částka. V případě eh, Chorvatska a Rakouska, i když v v tomto případě se nepřiblížili tomu Prahu 3 miliard tedy eh, výše eh, škod, ale i tak byly těžce výrazně postiženy. Jsou to státy, které spolu sousedí. A Předpokládalo se, se výplata asi 8 milionů z komisí. Finan, tyto finanční prostředky by eh, byly, spadaly pod okruhu, do okruhu 3b finančního nařízení. Ta částka není zase tak vysoká, nemělo by trvat příliš eh, dlouho ji skutečně eh, zajistit. Ale samozřejmě tady jde o rychlost. Ta pomoc by měla být rychlá, protože jinak eh, se dopad eh, Evropského fondu Solidarity snižuje, jinak nebude dostatečný k tomu, aby občané měli skutečně důvěru, že ty finance budou uvolněny v případě nějakých katastrof pokud máme mít skutečný fond solidarity, musí k němu být k dispozici zdroje. Teď ještě Giovanni chtěl něco krátce doplnit a pak uzavřeme ten seznam. Ne, jenom taková žádost eh, na předsednictví, pokud jde o bod 19 programu, to se týká těch přechodných opatření pro rozvoj venkova, týká se to společné zemědělské politiky. Zde bych rád, abychom o tom nemluvili dnes odpoledne, protože hlasování ve výboru Agri eh, v podstatě nastane až do, ke konci září, takže ještě budeme mít možnost se tím plně zabývat v září, až také budeme mít k dispozici i zprávu z gestorského výboru výboru Agri. Das Dobrá, takže to teď škrtneme z pořadu jednání Ajda a Tají nám tlumočníci ještě pět minut? Děkuji. No, děkuji, já budu velice. Eh, eh, Velice stručná. Já mám spíš otázku na eh, komisi, pokud jde o druhou část eh, opravného rozpočtu číslo 2, protože je pravda, že Rada již odsouhlasila první část, první tranš, je tady určitý závazek odsouhlasit i druhou část, ale já předpokládám, že komise bude muset předložit nový opravný rozpočet k tomu a zahrne tam i tu druhou část a nevím, zda ještě něco navíc. Takže dvojí otázku mám. Kdy eh, předloží tento opravný rozpočet a kdy odhaduje, že bude eh, eh, kdy, jak, odha, pardon, jak odhazuje částku toho druhého opravného rozpočtu. A teď ještě k těm transferům, jak nám vysvětlil Giovanni Lavia. Zde máme pět transferů, o kterých máme hlasovat dnes odpoledne a samozřejmě budeme o nich hlasovat pozitivně. Čtyři z nich Eh, jsou, se týkají problema, problému s platbami, anebo protože nebyli, eh, nebyl eh, odsouhlasen včas opravdu rozpočet číslo 2, anebo protože se dostatečně neplánovaly ty prostředky na platby. Takže když tento parlament mm, v rozpočtovém řízení v roce 2012, tedy na rok 2013, kdy jsme řekli, že Eh, že eh, nám nevídou ty prostředky na platby, tak v podstatě eh, to potom zde rada tedy to nepřijala a tady je důkaz toho, že my v podstatě jsme měli pravdu. A kromě toho Eh, tady měl eh, pravdu parlament, ne rada. A co je důležité, ale to není to, co, toto, kdo měl pravdu, ale ty důsledky. Důsledky jsou takové, že platíme potom úroky z prodlení. Eh, znamená to i to, že malé střední podniky jsou v horší situaci, protože ty prostředky dostávají se spožděním a co ještě horší, jsou to skluzy s humanitární pomocí. Takže já si myslím, že je třeba na rok 2014 skutečně eh, eh, zde tedy eh, mm, řádně tedy to dojednat i v rámci těch limitací finančního rámce. Děkuji, pan Blenkovič. Hvala lepa, gospođo predsjednice. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poukázat na zprávy ohledně mob- mobilizace fondů z Fondu Solidarity Evropské unie. V důsledku loňských um, událostí v Slovensku, Rakousku a v Chorvatsku. V Chorvatsku ty škody překročily 11 milionů eur a postihly 9 regionů a ovlivnili životy mnoha lidí, takže tato katastrofa byla opravdu dalekosáhlá. Je to už po druhé, kdy Chorvatsko využívá Fondu Solidarity v důsledku podobných událostí. Protože se to stalo už v roce 2010 a pak v roce 2011. A protože chceme, aby komise zmobilizovala 14,6 milionů eur a 14 milionů má být určeno Slovensku, zatímco částka na Rakousko a Chorvatsko bude nižší. Tak vzhledem k tomu, že je to poprvé, co narážíme na tuto situaci v rozpočtovém výboru, chci se zeptat, jestli je nějaká možnost, že by fondy pro Chorvatsko byly nějak navýšeny. Děkuji. Ich weiß nicht, ob der Herr Pre Nevím, zda pan Preza na tohle ještě bude chtít nebo moci odpovědět. Prosím. Thank you, uh, Madam Chair. Uh, just... Děkuji. Jenom stručně odpověď na otázku, proč tedy provádíme tyto transfery. Je to proto, že prostředky na platby v rozpočtu na rok 2013 jsou nepostačující. A protože dodatečné platby, o které eh, byla dána žádost v druhém rozpočtu, opravném rozpočtu číslo dvě, tak eh, zatím nejsou, takže komise, aby vyhověla těm nejnaléhavějším požadavkům, tak se uchyluje k tomuto převodu, aby se dostali tam, kde jsou nejnaléhavěji potřeba. A prv, ta první, to bude v rámci první té částky schválené v rámci opravného rozpočtu pří, číslo dvě. Jinak opravný rozpočet číslo dvě, který žádá 11,2 miliard, tak tam ten stále platí, byl pozměněn radou a očekává se, že bude v září schválen. A komise pak eh, předloží návrh na ty zbývající částky, které budou muset možná být poněkud revidovány, tedy to rozdělení mezi těmi jednotlivými, položkami, aby se vzaly v potaz některé dočasné nebo přechodné transfery. Ale těch 11,2 miliardy je potřeba, to je jasné. A není jakákoliv pochybnost o tom, že by to mělo být méně. Pokud jde otázku pana Plenkoviče na využití Fondu Solidarity pro Chorvatsko. Zvážili jsme ty částky podle pravidel způsobilosti a toto jsou tedy, tedy ty částky, které by měly být v rámci procesu schváleny. Děkuji. Především děkuji tlumočníkům, kteří pracovali déle než původně měli. Kolegyním, kolegům, ale i tlumočníkům přeji teď hezkou polední pauzu, přeji dobrou chuť. Koordinátoři se sejdou ve 14 hodin opět tady.